Um, Dobré ráno, kolegové. My jsme posunuli eh, dnes začátek na 9.15, abych umožnil všem kolegům dorazit včas zpravodajka k první zprávě už tu nějakou dobu čeká, takže myslím, že můžeme dnes začít. Jenom chci připomenout, že v 11.45 budeme hlasovat, takže bych byl rád, kdyby všichni měli u sebe hlasovací kartičky a ještě jednou chci připomenout, že bod číslo 5 našeho pořadu jednání bude odložen, to znamená, můžeme hned přistoupit k bodu číslo 4, což je um, jednání trialogu o vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání odnímání statusu mezinárodní ochrany. 19. října proběhlo druhé kolo jednání, takže Silvi, prosím, aby nám sdělila více informací. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Mohu tady trošku prolomit ledy. Jak jste řekl, proběhly dva trialogy. Probrali jsme tu obecnou situaci a já bych vás ráda informovala o tom, o tomto průběhu. Potom druhý trialog umožnil zahájit konkrétnější debaty k návrhům a protinávrhům těch či o něch stran a umožnil nám na některých věcech zapracovat trošku více, trochu pokročit, ale také vymezit ty body, které budou trochu komplikované mezi radou a parlamentem. Jsou tu vlastně čtyři hlavní témata. To už jsem vám řekla. Jsou to témata, o kterých dále vedeme diskuzi s radou a komisí. První téma se týká harmonizace seznamů, tedy evropského seznamu a seznamu členských států. Připomínám, že v pozici výboru RIBE eh, jsme vyškrtli pojem národní seznamy bezpečných zemí, aby zůstal pouze evropský seznam, ale radě se to nelíbí. A rada si přeje, aby současně koexistovaly evropský seznam a národní seznamy. Parlament přijal důrazný postoj, ale ten je zároveň velmi pragmatický tím, že jsme vyškrtli národní seznamy, jsme chtěli posílit ten harmonizační prvek návrhu. Navrhli jsme vyškrtnutí ve lhůtě tří let, takže to neděláme ze dne na den bez nějaké přípravy. Vyškrtnutí národních seznamů je také velmi konkrétně ošetřeno právními návrhy pro to přechodné období. To jsme vysvětlili radě. Rada ale trvá na stálé koexistenci obou režimů evropského a národních seznamů. Myslíme si, že do budoucna je to trochu chaotické, protože nám to neumožní zbližovat praxi a postupy z hlediska bezpečných zemí původu a to je přitom vlastní cíl toho nařízení. Má to svá rizika totiž, že vzniknou nové seznamy členských států, národní seznamy a vlastně vznikne ještě větší počet seznamů členských států. To je přesně opačný cíl, než který sledujeme. Rada se snaží odložit diskuzi eh, o národních seznamech, chce to odložit na procesní nařízení, která se teď, eh, tato diskuse se teď vede, ale to není žádoucí. Musíme tedy spolu dále diskutovat o tom, abychom našli uspokojivé řešení. Ale abych, abych řekla, eh, je, eh, dohoda je jaksi ještě daleko. Druhá věc, kde jsme dosáhli celkem značného pokroku. Obecně rada souhlasila s doplněním nevládních organizací jako zdroje informací a také souhlasila, že dá Evropskému asilovému úřadu významnou úlohu při určování zemí na seznamu a při jejich monitoringu. Máme tu ještě trochu problém s úlohou nevládních organizací a vysokého komisaře pro uprchlíky. Přejeme si dosáhnout dalšího pokroku. Ale samozřejmě nechceme vytvořit nějakou monstrózní strukturu se vším možným. Aby to, přejeme si, aby to nebylo nepřehledné. Ale chceme zároveň využít odborných znalostí nevládních organizací. Takže budeme dále pokračovat, předložili jsme návrhy a očekáváme zpětnou vazbu rady. Třetí bod se týká zásadních témat tam bohužel je diskuze trochu komplikovaná. Návrhy rady vnímáme jako spíše kosmetické úpravy, protože obecně v realitě by to znamenalo, že tu chybí vůle diskutovat o základních právech v rámci tohoto nařízení o seznamu bezpečných třetích zemí. A odklad těchto diskuzí na procesní nařízení o azylu se zdá být také tendencí rady, ale to si nepřejeme. A také si to nepřeje komise, respektive nepřála si to komise, když předložila nařízení o seznamu bezpečných třetích zemí. Nechceme, aby tento koncept byl pojímán čistě abstraktně, odděleně od reálné situace lidí a odděleně od důsledků pro dotčené žadatele o azyl. Také jsme si povšimli, že v návrhu komise, v tom novém návrhu, který je na stole, ty procesní důsledky konceptu bezpečných třetích zemí budou povinné. Takže o tomto konceptu bezpečných třetích zemí se nemá jednat abstraktně. Otázka základních práv je pro nás velice důležitá. Držíme se jí po formální stránce a myslím, že diskuze musí pokračovat, i když jsou složité. No a konečně poslední balíček pojmů, na kterém pracujeme, je myšlenka mechanismu pozastavení suspenzního mechanismu. I tam bylo odvedeno eh, hodně práce, dosaženo pokroku. Připomínám kolegům, že tento mechanismus má za cíl možnost eh, pozastavit tento seznam, jeho účinnost, eh, když situace v dané zemi už neodpovídá kritériím bezpečné třetí země. Zřejmě tady rada má podobný pohled na věc, ale volí trochu jinou cestu k dosažení cíle, takže doufám, že budeme moci dále pokračovat v této práci. Zhrnula jsem tedy čtyři ústřední body jak jste jistě vyrozuměli, jsou tu dvě, dva problematické body v diskuzích s radou. Chtěla bych radě předat sdělení, že u těch velice důležitých bodů je naše pozice solidní, pevná a v kontaktech budeme pokračovat. Abych to už opravdu uzavřela, chci na závěr poděkovat odborným týmům, které nás provázejí a děkuji také stínovým zpravodajům, kteří se velmi aktivně účastní těchto diskuzí. Děkuji. Děkuji Silvi za tak eh, komplexní souhrn a máme tu žádost, eh, dotaz od paní Anderson. To není úplně otázka, pane předsedo. Eh, jeden jako stěnová zpravodajka, která spolupracuje s paní zpravodajkou, bych chtěla tady ocenit tuto práci a ještě chci zopakovat, co řekla paní zpravodajka ohledně té situace, tedy s tím přáním, aby to byly zásadní tedy záruky a staženy z toho původního seznamu a zahrnout to takto do toho budoucího nařízení, protože ono je naprosto zásadní, aby tato zásadní práva pro žadatele o azyl byla zahrnuta tady jsou vyjmenovány výjimky, takže tady eh, nejsou opravdu zároky, že se tam eh, že budou obsaženy v budoucích textech týkající se eh, tedy azylu, že tam budou vůbec kdy zahrnuty. Takže bych souhlasila s tím, co řekla paní zpravodajka, že je zásadní, aby v tom textu byly zahrnuty ehm, takže tady bychom nechtěli činit žádné ústupky to znamená, a myslím, že paní zpravodajka i ostatní a stínoví zpravodaje budou postupovat tímto směrem. Zejména je to důležité v tomto týdnu, kdy například v Turecku došlo k zadržení 18 poslanců a víme, a jaké to má příslušné dopady. Proto rozhodně Turecko nemůže být požadováno za bezpečnou zemi pro uprchlíky, kteří jsou pronásledováni, když takto vlastně zachází se svými vlastními důvody a, a se svými vlastními obyvateli, takže jsou to opravdu pádné eh, důvody, proč eh, tam mít ty doložky o zás, základních právech. Děkuji. Silvi, pokud tedy nemáte žádné eh, dodatky, tak děkuji za tuto kompletní zprávu a děk, tímto se můžeme přesunout k bodu číslo 6 a to je posouzení hrozeb organizované trestné činnosti. Je to prezentace zprávy za rok 2016 pana Stevena Wilsona, který je ředitelem Europolu. Pan eh, Wilson se čerstvě ujal této eh, pozice a dnes by nám tedy měl představit i tuto zprávu, takže počkáme, až se usedí. Myslím, že máte připravenou eh, prezentaci eh, s průsvitkami, takže vás tímto tady mezi námi i vítám a až budou všichni eh, připraveni, tak si můžeme tedy vyslechnout samotnou prezentaci. Takže si jenom prověříme, zda nám ta prezentace bude fungovat.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 takže již je vše připraveno, takže pane Vilsne, velice eh, srdečně vás u nás vítám a prosím. Mnohokrát děkuji, děkuji za pozvání. Je opravdu příjemné, že jsem k vám mohl přijít. Já jsem převzal funkci toho, v tom Evropském kybernetickém centru v letošním roce a jak asi poznáte z mého přízvuku, předtím jsem pracoval ve Skonsku ve Skotsku byl jsem na starosti utajované policejní operace a kybernetický zločin. Nicméně zpět k EC3. Tady vidíte, co máme hlavně na starosti ve vztahu ke kybernetické trestné činnosti v Unii. Dole vidíte hlavní poslání, hlavní úkoly, které máme ve vztahu k technologickým zločinům, podvodům a především pokud jde o zneužívání dětí. Poslední část naší práce probíhá prostřednictvím kybernetické strategické činnosti. Snažíme se pochopit hrozby na internetu. Z operačního hlediska máme společný akční tým. Je tam 12 odborníků na kybernetiku z členských států a ti se snaží řešit nejzávažnější trestné činy nejen v EU, ale na celém světě. Abyste si udělali představu o tom, nakolik komplexní jsou to případy, Loni jsme měli 20 hlavních případů a 13 z nich jsme uzavřeli. Jsou to případy, které před čtyřmi, pěti lety podle mě nikdy nikdo nemohl zjistit, protože jsou natolik komplexní. Dodáváme také digitální eh, podporu, forenzní podporu členským státům. Mnoho malých členských států nemá vybavení nebo schopnosti řešit ty nejkomplexnější kybernetické případy a právě tady dodáváme přidanou hodnotu. Hodně se také účastníme prevence kybernetické trestné činnosti. Podle mě to je ta nejdůležitější oblast, protože pokud dokážeme zabránit trestným činům, nemusíme je pak vyšetřovat. Strategická analýza, to je klíčová součást, k tomu se ještě vrátím. A budování kybernetické kapacity. Zase, pokud je o zvyšování kapacity a možnosti malých členských států pracovat na té nejvyšší úrovni a řešit kybernetickou trestnou činnost. To je pro nás velice důležité. A poslední věc, zpráva zúčastněných aktérů spolupracujeme s průmyslem, s akademickými kruhy, s vládami a snažíme se vylepšit reakci na kybernetické zločiny. Proč tady jsem dnes? Hodnotíme eh, hrozbu organizovaného zločinu na internetu. Děláme to každý rok. A v celé řadě dalších oblastí policejní práce se vyvíjejí strategické produkty na, dejme tomu ve tříletých cyklech. Nicméně v kybernetické trestné činnosti se to mění tak rychle, že musíme zpracovat nový dokument každý rok, protože hrozby, kterých jsme si byli vědom loni, možná teď úplně vymizely a nahradili je úplně nové. Pro mě je důležité, co děláme v Evropské unii proti kybernetickému zločinu. Zapadá to do politického cyklu jsou tady strategické záležitosti, vidíme hrozby a příležitosti, zdůrazňujeme a na základě toho zpracováváme strategické plány pro všech 28 členských států. A ty se potom převádějí do akčních plánů přes politický cyklus a operační plán. Pravidelně to posuzujeme, abychom eh, zajistili, že plníme cíle a je to vhodné pro své účely a zpracováváme každoroční cyklus. Operační priority pro rok 2016 zapadají do našeho mandátu. Jde o eh, sexuální zneužívání dětí online, kybernetické útoky a eh, platební podvody, to je na vysoké úrovni. A v posledních dvou, třech letech kybernetické zločinnosti bylo významné to, že tyto trestné činy jsou průřezové. Když se dnes podíváte do vaší kapsy, určitě každý den budete mít sebou chytrý telefon nebo tablet nebo iPad. Zločinci jsou úplně stejní a snaží se využívat každičký potenciální aspekt digitálních zařízení, aby něco získali. A s tím se musí být schopné vyspořádat policejní orgány v Evropské unii. Klíčové problémy, které jsme zjistili, a já to postupně projdu, šifrování. To je velká výzva. Nejprve bych uvedl, že podle mě je šifrování velice přínosné pro společnost. Pokud budeme mít řádné šifrování a většina podniků, ve kterých v posledních čtyřech, pěti letech došlo k narušení dat, mm, nestalo by se to. Takže Europol a my hodně podporujeme eh, šifrování a máme také dokument s ISO, což je eh, síťová bezpečnostní agentura a věnujeme se právě šifrování pro veřejnost celé Evropské unie. Podle mě využití šifrování ze strany zločinců je pro nás velká výzva. Vidíme, že všechny oblasti trestné činnosti to využívají. Před dvěma, třemi lety jste museli pořádně chápat, jak šifrovat, než jste to mohli řádně využívat. Teď bohužel, vzhledem k tomu, že se rozšiřují nové aplikace a nové postupy, dá se to dělat automaticky. A stále častěji vidíme, že stojíme před velkou výzvou na nízké i vyšší úrovni, vzhledem k tomu, že zločinci využívají šifry. A podle mě je pro nás důležitý aspekt to, že musíme být schopní vypořádat se s tím, lépe vycvičit naše pracovníky, lépe využívat technologii k posouzení těchto hrozeb, ale ve skutečnosti šifrování není natolik účinné, nestačí hrubá síla, potřebujeme i další aspekty. Další rostoucí oblast je kybernetický zločin jako služba. Před třemi, čtyřmi lety byla situace taková, že jste potřebovali opravdu znát technologii, abyste byli schopni spustit nějaký kybernetický útok. Dnes můžete jít online v řadě forem a můžete si nakoupit všechny aspekty kybernetického útoku. Stačí, když toho znáte velice málo, pokud je o technologie. A to je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč pozorujeme velký nárůst kybernetické trestné činnosti v celé Evropské unii i ve světě. Stále více se využívají také tmavé sítě a služby, využívají se nejrůznější kriminální taktiky a to je pro nás velký problém. Je třeba pochopit, že se to netýká jenom kybernetického zločinu, ale všech aspektů trestné činnosti. Dark markets, toho už jsem se dotkl. Je to internet, který chrání nejrůznější způsoby, přes které je opravdu těžké proniknout. Teď vidíme, že narůstá dodávka drog, zbraní, kompromitovaných údajů, kompromitovaných údajů a dalších produktů. A je to hlavní oblast pro distribuci eh, neslušných obrázků dětí a útoků na děti. Stále častěji také vidíme další aspekty, další oblasti trestné činnosti, které začínají otevírat svůj trh v této oblasti. A musíme se zamyslet nad tím, jak mohou orgány činné v trestném řízení harmonizovat svou činnost Evropské unii i na celém světě, protože s těmito trhy máme ten problém, že když začínáte vyšetřovat, netušíte, kde vlastně působí, kde jsou umístěné, ale to musíte pochopit a teprve potom můžete spustit nějakou utajenou operaci nebo můžete případně takovou stránku zavřít. Ale tito lidé mají bohužel i záložní sajty, takže vyšetřování je velmi důležité. Nyní sexuální zneužívání dětí, zejména online. To je podle mě jedna eh, z největších výzev, kterým čelíme. A hlavní problémy, které jsme zjistili v roce 2015 a 16, byly především eh, sexuální donucování a vydírání online. To jsou případy, kdy někdo přiměje dítě, aby dodal fotografii nebo pasovou fotografii někomu jinému a ty fotografie pak mají k dispozici ostatní. Na to dítě se pak někdo obrátí, požádají ho, aby eh, dodal nějaké, dodal nějaké neslušné obrázky, někdy mu někdo zaplatí peníze a někdy se využívají oba přístupy. Bohužel v Evropské unii jsme viděli mnoho sebevražd dětí, které se s tím setkaly a je to rostoucí problém. Stále častěji také Vidíme legitimní platformy peer-to-peer, sdílení souborů. Vidíme, že pedofilové distribuují velké množství obrázků přes tyto platformy a je to klíčová oblast, které se teď věnují policejní orgány. A vidíme také živé streamování, zneužívání, sexuálního zneužívání dětí. Není možné jít online a nakoupit si živé zneužívání dětí. Je to možné. Často v méně rozvinutém světě, zejména jsme na to narazili třeba na Filipínách, kde si můžete sex objednat online. Viděli jsme případy, kdy prominentní osobnosti nakupovali takovéto služby. A jedna věc, na kterou nikdy nezapomenu až do důchodu, je, jaký to má dopad, co se děje na těchto fórech. Máte možnost z vlastní ložnice kdekoliv na světě zneužívat dítě a to je jeden z klíčových aspektů, se kterým teď zápasíme. My také v Europolu a v EC3 máme jednu vysokou prioritu, pokud jde o identifikaci obětí. Využíváme mnoho z nových technických nástrojů, které jsou k dispozici, abychom dokázali spojit fotografie s nějakým člověkem a vést vyšetřování. Uvedu vám příklad z Loňska. Měli jsme pracovní skupinu pro identifikaci obětí a 24 osob z členských států z dalších zemí se spojilo v tomto procesu, jsme identifikovali 25 dětí, které byly obětí opravdu strašlivého zneužívání a před 14 dny jsme zjistili, že v rámci toho procesu napojování, spojování fotografií eh, ve spolupráci s Japonci v Kyoto jsme zjistili, že je tam skupina pedofilů, která zneužívá nebo zneužívala 44 dětí v průběhu let. V tom podle mě spočívá hodnota technologie a doufáme, že budeme schopni udělat něco na ochranu dětí nejenom u nás v EU, ale i na celém světě. A poslední věc, a to se pojí se šifrováním, je forenzní povědomí o těch, kdo zneužívají děti. Vidíme často fóra, kde tito lidé diskutují o tom, jak zůstat nedotknutelní. Sami se učí, mají semináře k tomu, jak využívat šifrování, aby je nechytili policejní složky. A řada těchto for ne, musí využívat eh, striktní bezpečnostní opatření, jinak vás vyhodí z toho fora, protože vědí, že když to poruší jeden, ohrozí celé fórum. To jsou jedna z hlavní nebezpečí, kterým čelíme v oblasti zneužívání dětí. Nyní zpět eh, k technologiím. V roce 2016 to představuje velký problém. Velký problém představují výkupné. Začalo to tím, že to bylo zaměřeno na každého. Nebylo to nějak zacílené, nebyla tam žádná věda, ale v roce 2016 jsme viděli stále více zaměřených útoků zločinců. Pokud to neznáte, když si stáhnete nějaký malware, ten zašifruje všechny vaše soubory. Může to být vaše fotografie, když jste malý podnik, může to být celá databáze zákazníků. A může to znamenat, že zkrachujete. Viděli jsme, že se zaměřují na konkrétní odvětví, třeba zdravotnictví. Nemocnice přišly o veškeré kritické údaje a ve skutečnosti, pokud oni by nebyli schopni za, zajistit tyto soubory lidé by mohli umírat. Věděli jsme, že se zaměřují na vlády, na kritickou infrastrukturu. Je to rostoucí hrozba, dámy a pánové, a je to jednou z hlavních priorit. Ale nemáme jenom špatné zprávy. Úzce spolupracujeme v posledních měsících s jednotlivými odvětvími, zejména s nizozemskou policií. Snažíme se vyvinout novou platformu pro výkupné, je to onlineová služba. Lidé, které postihl tento problém, mají přístup k ústředním zdrojům, ústředním informacím, abych vám uvedl příklad toho, jak důležité to je pro veřejnost. Vzniklo to jako evropská služba. Doposud jsme měli 25 milionů eh, hitů po celém světě od poloviny července a zřejmě si dokážete představit, jaký je rozsah na celém světě. Dobrá zpráva je ta, že všechny členské státy se zapojily. Máme celou řadu eh, odvětví, které se zapojí. A podle mě to je jeden z nejlepších příkladů partnerství veřejného a soukromého sektoru v boji proti kybernetickému zločinu. A teď jedna z aktuálních oblastí zbližování kybernetiky a zločinu. Zatím jsme neviděli žádné velké útoky na teroristy přes kybernetiku, ale když mluvíme o kybernetickém zločinu jako o službě, je to jen otázka času. Ty nástroje tady jsou, expertízu ty skupiny mají a já si myslím, že je to jen otázka času, než to využijí k útoku na některou naši kritickou infrastrukturu. Viděli jsme také, že jsou k dispozici střelné zbraně na, na těchto trzích. Teroristé je využívali v posledních útocích v Evropě a podle mě je to důležitá oblast. Také je důležité využití šifrování. Ve většině teroristických případů narážíme na nějakou formu šifrování. Viděli jsme také mnoho případů, mnoho seminářů, lidé se vzájemně učí, jak využívat nejpokročilejší šifrovací techniky, aby zabránili vyšetřování. Ale já myslím, že ten požadavek na průřezovou spolupráci v jednotlivých odvětvích na sociálních médiích s hlavními odvětvími, to je velice důležité, abychom to dokázali řešit. Poslední příklad toho, jak rychle se věci mění ve vztahu ke kybernetickému zločinu, je distribu- jsou útoky eh, odmítnutí distribuované služby. Jsou to případy, kdy velký počet eh, počítačů postihne malware. Nějaká webová stránka potom není schopná zvládnout provoz a zavře se. A může jít třeba o platby nebo přístup k internetu. Ale nedávno přes internet věcí došlo k tomu, že je tady opravdu hodně moderních zařízení, které jsou připojené k internetu. Ledničky, vařiče, Eh, bezpečnostní kamery. Vidíme stále větší počet položek věcí, které jsou připojené k internetu. Odhaduje se, že 15 miliard zařízení je po celém světě připojeno k internetu. Do roku 2020 se očekává, že to bude 30 miliard zařízení. A řada těchto zařízení nemá zatím vůbec žádné zabezpečení a kybernetický útok je může okamžitě postihnout. Viděli jsme v nedávné mm, době, před čtyřmi týdny na východním pobřeží Ameriky, že se zavřely velké podniky, sociální sítě, síťové společnosti a v Liberii minulý víkend byla celá země odříznutá od internetu, protože došlo k útoku na zařízení eh, typu internet věcí nebo zařízení připojená k internetu. Podle mě je to velký potenciální eh, problém pro EU, když se zamyslíte nad tím, jak jsme teď závislí u našich služeb, u všeho, co využíváme každodenně. Internet věcí, eh, útoky, které způsobují eh, odmítnutí služeb, to nás může postihnout kdekoliv a musíme se na to zaměřit. Musíme se to snažit řešit, protože tato hrozba nezmizí a ve skutečnosti může destabilizovat naše země na základě této taktiky. Strategie jednotného digitálního trhu v Evropské unii zdůraznila skutečnost, že pokud budeme mít 415 budeme mít e, tyto věci, tak nám to přinese 415 miliard. Ale podle mě je zásadní, že po zabezpečení, zabezpečené sítě, když nebudou bezpečné, veřejnosti nebude využívat, nebude věřit tomu, co budou dělat online. A proto nebudeme schopni e, přinést tento velký přínos, který by mohl vyplynout z internetu. My teď se spolupracujeme s ISO, pardon, s e, NISO a snažíme se zamyslet, jak vylepšit zabezpečení sítí. Po mnoho let tato komunita a policejní složky pracovaly samostatně. NSA měla na starosti obranu, policejní složky zjišťování zločinů. Teď musíme tyto dvě oblasti sloučit, protože podle mě je důležité takto přistupovat ke zločincům. Když to zvládneme, tak to odradí spoustu těch, kteří se o to pokoušejí na začátku a potom se to může rozšířit a to je velice důležité. Musíme tedy úzce spolupracovat s týmy, které reagují na počítačích po celém světě. A nyní už se blížím k závěru. Doporučené oblasti dalších kroků, které jsme zjistili pro rok 2016 a 2017. Za prvé budování kapacit. Toho už jsem se dotkl. V EU jsme natolik silní, nakolik silný je náš nejslabší člen. A proto je velice důležité, aby se EC3 pokusilo tento společný jmenovatel navýšit na akceptovatelnou úroveň, abychom dokázali zjistit, když se někdo snaží útočit na naše země nebo klíčové aspekty. Prevence je podle mě velice důležitá. Pokud dokážeme ochránit naše země a e, zabránit zločinům, bude to o to lepší. Je to výzva pro celou EU. Musíme Máme teď skupinu dětí, které jsou doma na internetu, rozumí internetu. Většina zemí učí děti jazyky. Já bych navrhoval, že kybernetika je jazykem 20. 21. Eh, století a musíme proto zajistit, že budeme mít silné vzdělávací programy a musíme také vzdělávat naše podniky, musíme vzdělávat a vychovávat naše policisty. A to jsou některé z výzev, před kterými stojíme. A aspekt partnerství. To nedokáže, tyto věci nedokáže policie sama. Musíme spojit průmysl, akademiky, policii, soudy, vládu. A pak se může něco změnit, abychom opravdu dokázali využít internet. Ale také musíme vyšetřovat. Musíme zpracovat důsledky kybernetické zločinnosti, musíme eh, stíhat ty, kdo jsou na vrcholu, abychom s tím něco dokázali udělat o to víc než v jiné oblasti trestné činnosti. Průřezová povaha kybernetického zločinu a to, že tady nejsou žádné mezinárodní hranice, představuje velkou výzvu. A poslední věc, legislativa. Myslím si, že máme v EU hodně dobrých předpisů a musíme se pokusit zjistit, jak je inovativním způsobem využívat. Ale časy se mění, taktiky se mění a proto se musíme k těmto věcem vracet a vysvětlovat, kde potřebujeme nové požadavky a změny v legislativě. A úplně na závěr, jedna poslední věc, je to taková výzva, kybernetická, kybernetické pucle. Když se na to podíváte, je to pucle. Po mnoho let jsme měli jednotlivé kousky, když se podíváte na akademické kruhy. Ti mají pár kousků do této skládačky. Průmysl. Každý samostatný podnik má tři, čtyři kousky. Ale abychom získali komerční výhodu, aby získali komerční výhodu, tak je nezdílejí. A my jsme viděli, že všechny tyto skupiny začínají sdílet informace, dávat je eh, do společného hrnce a my přijímáme tyto informace. A znamená to, že dokážeme spojit všechny ty informace a pokusit se poskládat tu skládačku. A já bych řekl, že nikdy neuvidíme úplný obrázek kybernetického zločinu, ale řekl bych, že jsme schopni uvidět toho dost, uvidět dost těch lidí, kteří se to účastní, abychom opravdu něco dokázali udělat. Máme, měli jsme trošku technické problémy, nicméně dobře poslední snímek. Jedna důležitá věc. Já nechci, aby to vyznívalo tak, že máme jenom špatné zprávy. Je tady velký potenciál pro internet, pokud se nám všechno podaří dobře. Ale každému z vás bych poradil jednu věc. Je to personální aspekt všichni jste důležití lidé, máte veřejný profil, ale mohou do toho zatáhnout i vaše rodiny. Potřebujeme opravdu praktické informace, jak se chránit. Když nás budete sledovat na Twitteru EC3 Europol, každý týden jsou tam velice jednoduché základní informace a já vám zaručuji, že pro vás a především pro vaše rodinné příslušníku to zajistí mnohem větší bezpečí online. Děkuji, dámy a pánové. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Wilsone, za vaši prezentaci. Už máme eh, několik přihlášených kolegů, kteří by vám rádi položili otázky. V první řadě pan Bony. Děkuji vám za eh, vaši prezentaci a za tak komplexně holistický náhled na tato témata. Velice si cením práce EC3 a samotné tedy jeho existence i práce tohoto e, střediska. A mám několik otázek v první řadě. Jaká nová opatření učinil Europol a EC3, aby e, zabránili, aby rozšířili a rozvíjeli prevenci, protože prevence je tady zásadní, aby se oblast prevence posílila za druhé, jak je možné zapojit všechny partnery? Vy jste zmínil, že partnerství je tady klíčovým nástrojem. Takže jak zapojit všechny partnery do boje proti kybernetickému zločinu, aby se mu zabránilo, aby se eh, využívaly informace, to povědomí o tomto problému? aby se prováděla hodnocení rizika na všech úrovních, státní, místní, ze strany podniků i ze strany jednotlivců. A co potřebujete pro to, aby se tato spolupráce posílila, tedy spolupráce mezi donucovacími orgány a soukromým sektorem. E, za třetí, využívání nebo to schválení využívání, šifrování s tím souhlasím, ale jak eh, využít eh, ty nástroje na rozluštění šifer, co proto potřebujete, aby tato oblast byla ještě efektivnější. A další otázka se týká dark marketu a darknetu. netu eh, jak eh, se toto může rozvíjet prostřednictvím lepšího sladění nástrojů na evropské úrovni. Myslím si, že tu právě ještě nemáme tu zesílenou spolupráci, ehm, že eh, by bylo zapotřebí toto sladit a sloučit všechny tyto nástroje. A za páté, vy jste také zmínil možnost eh, v budoucnosti rozvíjet další teroristické kybernetické útoky. Takže co se může udělat v této oblasti a pak eh, v neposlední řadě internet věci. Z toho vašeho sdělení ohledně eh, právě internetu věcí, Myslíte si, že i my tady v různých výborech, třeba na výboru ITRE, kde nyní pracujeme v oblasti 5G, kde se o internetu věci, o robotice hovoří, takže právě tato eh, právě tato vaše sdělení by měla být jaksi zaslána nám všem, eh, kteří na tom pracujeme, protože my pracujeme na legislativě i na možných řešeních a v podstatě od samotného začátku, pokud bychom toto bralo v potaz, by bylo vše bezpečnější. Děkuji, pane Bony, paní Sipl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ještě před několika měsíci bych řekla, že si musíme nejprve ujasnit, co to vlastně je kybernetická kriminalita. A myslím, že v prezentaci se odřejmilo, že kybernetická kriminalita není nic nového. Jsou to ti staří známí pachatelé, kteří ale využívají digitálních cest, digitálních nástrojů a díky tomu nebo eh, vinou toho má eh, jejich činnost mnohem další, mnohem větší rozsah. Nemusím jít do banky, abych ji přepadl, ale mohu to vlastně udělat z obývacího pokoje. pokoje převést peníze a je to jednoduché. Takže jsou to ti staří známí pachatelé, ale způsob jejich práce se změnil. Mám otázku. Můžeme obstát v této výzvě sami z prostředky policejní práce? Předpokládám, že odpověď zní ne. Kolega Bony mluvil o robotice a nikdo samozřejmě nebude, ne, ne, nebude chtít ukrást takového robota, ale co když ten robot bude zvnějšku napaden nějakým hackerem a začne dělat věci, které nemá vůbec naprogramovány. Zmínila se tu problematika nemocnic, co když budou ukradena data pacientů a nemocnice budou vydírány. Buď pacienti zemřou, nebo zaplatí peníze. Pak také byly zmíněny útoky na infrastrukturu. V této souvislosti mám otázku. Může dojít k tomu, že mnozí aktéři nadále nebudou připraveni a nebudou se soustředit nejen na ochranu údajů, ale také bezpečnost údajů a tak v podstatě budou otevření útokům, vystavení útokům, takže pachatelé budou moci manipulovat údaje, ukrást údaje a tak dále. Téma sexuální zneužívání dětí. Vzpomínám si, že v minulosti bylo běžné, než děti začaly chodit do školy, že s nimi rodiče prošli cestu, aby zvládli děti sami cestu domů. Dnes rodiče děti vozí autem, děti se tu cestu vůbec nenaučí. S tím souvisí také využívání nových médií. Děti se prostě posadí před techniku, před nějaký tablet a nikdo je nepoučí o tom, jaké nebezpečí tu hrozí. A děti pak se pouštějí do věcí, do kterých by se vůbec pouštět neměli, protože jim nikdo neřekl, jak se chránit, co je bezpečné a co ne. Otázka prevence, otázka mediální kompetence. Je tu práce, která souvisí s rodiči, školami, poskytovateli médií. Je potřeba učit a vzdělávat děti, aby se aby se dokázali s různými nabídkami kriticky vypořádat. A pak téma zašifrování, to je samozřejmě těžké téma, ale chápu, že a, a pevně doufám, že nejen banky a velké podniky používají šifrování, aby nás chránili, ale mm, dokázala bych pochopit, že to používají i občané. Ne, že by byli pachatelé nebo měli nějaká velká tajemství, ale aby chránili svůj soukromý život. Soukromé informace jsou často využívány k nekalým obchodům. Každopádně je to velká výzva. Jsou to všechno důležité otázky. Musíme se ptát, jak je připraven průmysl, další aktéři v oblasti bezpečnosti dat a pak také otázka, zda máme už nějaké prv, eh, prvotní zkušenosti s šifrováním přičemž bychom současně se dostali na stopu pachatelům. Thank you, And, uh, Mrs. Chinichi, Děkuji, Brigitte. Nyní paní Činiči. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, vděčná našemu pozvanému hostovi za tak obsáhlou prezentaci. Rozhodně se jedná O téma, které u nás vyvolává obavy, a to nejen jakožto poslance, ale jakožto občany či rodiče. A myslím si, ono už to tu i zaznělo, že kybernetický zločin je takovou novou hranici organizované trestné činnosti, která vlastně eh, je eh, druhem přeshraniční trestné činnosti. A bojovat proti takovémuto druhu kriminality si pak vyžaduje spolupráci na všech úrovních a spolupráci mezi různými zeměmi. Kolegové to už řekli mnohé z toho, co jsem já chtěla říct, ale já bych chtěla znovu zmínit oblast prevence. Vy i Birgit tu hovořila o prevenci zejména a nasměrované vůči nezletilým, kteří jsou bezradní a samozřejmě pokud se jedná Tady se jedná o to, že jim takovéto aktivity mohou uškodit. My víme také o existenci eh, fenoménu jako bullying, eh, nejrůznější eh, harassment a i to, že děti kvůli bullyingu dokonce spáchaly i sebevraždy dochází k takovýmto věcem a my bychom měli zajistit, aby děti využívaly informatické sítě a sociální média tím správným způsobem. A ono to není vůbec jednoduché, protože, jak Birgit řekla, ono se nejedná jenom o školu, je třeba zvyšovat povědomí i ze strany rodičů, kteří by se samozřejmě tomu sami měli také věnovat. A ještě co se týče prevence, dochází k obrovskému technologickému vývoji a, a já se sama zamýšlím nad novými riziky, jestli jsme na to vůbec vybavení, jestli nám vědecká obec, univerzity v tomto mohou pomoci, jestli můžeme využít nástroje, které v jiných sektorech eh, přinesly své plody. Eh, například ten institut informátorů, těch whistleblowers, můžeme si něco takového představit třeba na úrovni Europolu, eh, nebo jak zapracovat v této věci v oblasti prevence. Co my, jakožto členové parlamentu, můžeme udělat, abychom podpořili toto úsilí pro boj proti přeshraniční trestné činnosti takovéhoto druhu, tedy v prostředí online. Děkuji a na závěr paní Guillaume. Děkuji vám, děkuji za prezentaci. V našich zprávách jsme vyjádřili několik doporučení. Jde o spolupráci, Zaměřili jsme se na prevenci kyberkriminality, o tom jste mluvil, ale pak je tu také aspekt legislativy. A když se podíváme na ty různé věci, které jsou ve hře, otázka infiltrací a darknetu, pokud jde o ochranu kritické infrastruktury nebo získávání důkazů či stíhání, postih kriminalizace. Vždy jsou to oblasti, kde nám jde o harmonizaci postupů. A pokud mám dobré informace, máme takzvanou Budapeštskou úmluvu, která umožňuje soustředit tu práci kolem kriminality, kyberkriminality a harmonizace národních postupů. Takže ale zároveň chápeme, že ty postupy, které souvisí s tou úmluvou, nejsou často dobře využívány členskými státy. Máte k tomu nějaký názor, nebo je potřeba tuto otázku ponechat pro pana komisaře, který přijde později? Toto téma by mě zajímalo. Děkuji. Thank you. everyone done? Děkuji, to už byl poslední dotaz. Já navážu na to, co řekla paní Guillaume. V prezentaci jste zmínil legislativu. Nedávno jsem byl na semináři institutu, který združil odborníky, nevládní organizace, osobnosti z exekutivy v boji proti kriminalitě. Mluvilo se právě o tomto rozměru, o, dobo- budapešťské úmluvě, ale také o jiné legislativě v této oblasti. Jde nám samozřejmě o vymáhání, ale také o rovnováhu šifrování a soukromí, to tu zaznělo. Když jste mluvil o legislativě, to hlavní, co děláte vy, je operativní povahy, vymáhání, poskytujete přidanou hodnotu členským státům v jejich činnosti. Takže co přesně máte na mysli? Co by bylo užitečné pro vás z hlediska pokynů či budoucí legislativy? Protože mnohé z těchto oblastí souvisí spíše s úmluvami než s evropskou legislativou. Co by vám pomohlo? Dále jste zmínil útok na východním pobřeží USA, hacking, to jsou bezprostřední hrozby. Takže co by bylo z vašeho pohledu užitečné na úrovni legislativy řešící tento typ věcí, pokud to už má být legislativa a ne operativní kroky, ke kterým už nyní může docházet? Děkuji, pane předsedo, děkuji dámy a pánové projdu ty otázky, jak jsem si je zapsal. Za prvé chápu argumenty pana Bonyho, pokud jde o kyberkriminalitu. Pardon, špatně jsem si to zapsal, to byla druhá otázka. Takže Mluvil jste o prevenci, jak zlepšit to, co děláme v oblasti prevence. Mluvil jsem o EC3. Máme prostředky, ke kterým máte přístup také přes EC3, jsou to informace o tom, jak se chránit. Dobrá zpráva je, že stačí vám několik základních kroků, abyste se chránili před velkým množstvím hrozeb. Jednoduché věci jako hesla, aktualizace antiviru nebo zajištění, že váš operační systém vás ochrání. To vás ochrání před 80% hrozeb. To se snažíme předat veřejnosti. Všechny zdroje jsou k dispozici všem členským státům a snažíme se to překládat do různých jazyků, tak abychom měli tu, to společné sdělení. V říjnu eh, jsme dokončili iniciativu o bezpečném internetu. Eh, vydali jsme online velké množství informací, aby to lidé pochopili. A jde o jednoduché věci, jako třeba Twitterový účet, To není technicky složité. Většina lidí jak si vypne, přestane poslouchat, když mluvíte o technice. Jde tedy o jaké, jakýsi centrální souhrn těch nejaktuálnějších informací od průmyslu, z akademické sféry. Snažíme se reagovat na výzvy ve světě a předat vám, co z toho vyplývá. Mluvil jste o zapojení všech stran, takže ve stejném duchu máme různé skupiny, v naší síti. Spolupracujeme s nejlepšími univerzitami v EU a využíváme jejich schopností. Máme jejich připomínky, jejich poradenství a také provedli rating zprávy IOKTA. Máme také průmyslovou síť, máme poskytovatele internetových služeb, poskytovatele komunikace, finanční průmysl a podniky zabývající se internetovou bezpečností. Třikrát ročně se v Europolu scházejí, aby prezentovali svá zjištění. Jsou nám k dispozici a poskytují nám radu. Nedávno jsme spolupracovali s poskytovateli internetových služeb, eh, eh, spolu s nimi jsme se bavili o malvéru, o boji proti malvéru, takže je velice důležité to propojení průmyslu, akademické sféry, vymáhání, dále šifrování také nesmírně důležité. A já jsem velkým zastáncem šifrování. Pokud budeme všichni šifrovat, situace bude mnohem lepší. Ale mluvil jste o kriminálním zneužití tohoto postupu. Jak jsem řekl, hrubá síla a pouze technická řešení nám, techn- nám v praxi nepomohou, protože šifrování je už tak pokročilé. Musíme vytvořit postupy, abychom pochopili, jak lidé vytvářejí svá hesla. Musíme zlepšit technické zdroje a věnovat se přístupu online do cloudových úložišť, abychom využili toho potenciálu. Na cestě ke kvantovému no, kvant, kvantovým postupům a souvisejícímu šifrování stává se to zase větší výzvou. Omlouvám se, nemám přímou odpověď. Je potřeba lépe proškolit naše pracovníky, informovat lidi a postupovat co nejinteligentněji. Dále slyšela jsem stejnou otázku od několika členů. Jde o harmonizaci legislativy a o naše postupy. Z mého pohledu jsou nelegální trhy velkou výzvou. A nechci zacházet příliš do detailů, ale možnost skrytých operací. Problém je s legislativou některých zemí, která neumožňuje. Je těžké přesvědčit některé členské státy, aby zahájili vyšetřování. Často jsou pod tlakem, nemají dost zdrojů. A pokud nevědí jasně, že něco pochází, nějaká hrozba pochází z jejich země, proč by se měli pouštět vůbec do vyšetřování? Mnozí vám řeknou, je to váš problém, vy si to vyřešte. My máme ústřední koordinační úlohu v EC3 a my můžeme z hlediska této koordinace identifikovat, kdo to nejlépe může řešit, ale často je to v jednotlivých členských státech, abychom se s hrozbou efektivně vypořádali. Dále jste mluvili o teroristických kybernetických útocích. Můj kolega Navrety, myslím, už s vámi o tom mluvil. A Vnímáme tu potenciál eskalace. Kyberkriminalita je služba a může využít všech taktik pro finanční zisk a také tedy může být zneužita tato služba teroristy. Důležité je, když vidím rostoucí odpovědnost EC3, že už se nezaměřujeme na vyšetřování kyberkriminality, sexuálního zneužití dětí. 30-40 mých mého týmu. Podporuje boj proti kriminalitě, terorismus, závažně závažné organizované trestné činy a potenciálně také dodávání zbraní. Několik otázek se týkalo internetu věcí. To je hrozba, která se týká všech aspektů a ekonomická efektivnost a životoschopnost EU do značné míry závisí na internetu. Pokusím se to zjednodušit. Snažíme se spolupracovat s průmyslem a poskytovateli těchto věcí. Nejprve je třeba je motivovat. Neměli bychom použít metodu byče, ale spíše cukru, tedy vytvořit pobídky pro průmysl, aby ta zařízení byla z principu zabezpečená. Takto zase pomocí jednoduchých kroků se ochráníme před velkým počtem hrozeb statisticky 15 miliard takovýchto zařízení máme teď, za 15 let jich bude 30 miliard a za 50 let se dostaneme do neudržitelné situace, pokud nezajistíme jejich zabezpečení. K některým dalším otázkám. Mluvili jste o nové hranici s ohledem na kyberkriminalitu. Já bych řekl, že už nejsou žádné hranice. Je možné páchat kyberkriminalitu nebo související kriminalitu z jakéhokoliv místa na světě. Můžete mít dopad kdekoliv. A to je součást té obrovské výzvy. Ale ptali jste se také, jak řešíme otázku prevence. Podle mě by to měl být nezbytný předpoklad vzdělání dětí od nejranějšího věku. Když se podíváte na vaše děti, vnuky, vnučky, neteře, synovce, myslím, že za pár let budou využívat zařízení, kterým instinktivně rozumí. Mluvili jsme o tom, jak zajistit bezpečnost dětí na silnici, jak je naučit eh, plavat, jezdit na kole, ale myslím, že větší hrozbu, větší hrozba na ně čeká online. Takže jak efektivněji vzdělávat děti v EU. Máme k dispozici úžasné zdroje, ale znovu je třeba zajistit, aby se to dostalo do škol co nejdříve. Je potřeba pověřit univerzity, aby připravili pracovníky v tomto smyslu a aby výhody byly maximální. Dále technologické změny to pro mě znamená spolupráci s průmyslem a akademickou sférou. Prostřednictvím Fondu Horizont 2020 máme přístup k úžasným zdrojům. Je to jeden z největších fondů EU. Rád bych, aby měl mnohem větší využití. Nedávné iniciativy a směrnice také postupují směrem partnerství veřejného soukromého sektoru a tam vnímáme ty přínosy. Investujeme do akademické sféry, do průmyslu, aby nám dal zpětnou vazbu prostřednictvím eh, sociální odpovědnosti podniků, takto také zvyšujeme kapacitu. Dále jste mluvili o programech pro boj proti závažné trestné činnosti. To je nesmírně důležitá oblast. To je téma, kterému se věnuje, věnují velmi usilovně. No, často pachatelé kyberkriminality nepocházejí vyloženě z kriminálního prostředí, ale mají prostředky a takto mohou snadněji páchat trestnou činnost. Jde o jednotlivce, ale i proti těm je potřeba se chránit. A navrhuji, abychom se věnovali kritické národní infrastruktuře, je potřeba využít stejné taktiky, jak, jaké jsme využívali už roky proti závažné organizované trestné činnosti. Takže mnohé trestné činy jsou nové, ale nepotřebují úplně nový přístup. Pak jsme tu měli otázku, zda orgány činné v trestním řízení si s tím poradí sami, už jste to zodpověděla. Ne, je tu potřeba propojit činnost různých agentur, různých aktérů. Partnerství veřejného soukromého sektoru je z mého pohledu naprosto klíčové. Slyšeli jsme často, že průmysl nespolupracuje, ale já tu vidím potěšující změnu. Finanční sektor s námi spolupracuje mnohem víc. Bezpečnostní průmysl. Před dvěma lety v Europolu jsme měli na jedné straně stolu zástupce finančního sektoru, orgány činné v trestním řízení na druhé straně stolu, navzájem se kritizovali, ale letos jsme měli společné prezentace finančního sektoru a e, orgánů činných trestních řízení o tom, jak se poučili, jak spolupracují. Já myslím, že to je obrovský potenciál a velmi potěžující vývoj. Od parlamentu potřebujeme povzbuzení, pobídky pro průmysl, motivaci. Nemusíme vždy regulovat. Podmi- pobídky, motivace, to je podle mě mnohem účinnější a efektivnější. Zazněla tu otázka o sexuálním zneužívání dětí online. Je zjevné, že rodiče musí vzdělávat děti, ale musíme také připravit rodiče a připravit jim zdroje ale mnohdy je to tak, že děti mají mnohem lepší technologické znalosti. Ve Skotsku jsem pracoval na zajímavém projektu. Děti ve věku 11 a 12 let e, jsme zapojili do 12-týdenního programu kybernetické bezpečnosti, ale převrátili jsme ten přístup. Využili jsme toho, že děti šly domů a vzdělávali své rodiče a velice často také své prarodiče, ty 60 70 kteří těm technologiím nerozumí. Takže v podstatě to byl přístup napříč demografickou strukturou a mělo to velké přínosy Vznikla z toho celonárodní iniciativa ve Skotsku. Já bych rád, aby něco takového se rozšířilo v EU. Využijme znalostí dětí jako služby dobra, aby vzdělávali starší lidi. Pane předsedo, dostávám se k vašemu závěrečnému bodu. Otázka legislativní stránky věcí. Budapeštská úmluva vytváří široký rámec spolupráce a navrhuji, abychom to dělali. V EU to bylo široce využito, pouze dva členské státy ještě chybí. Jeden ještě nepodepsal úmluvu, druhý je právě v procesu podpisu. Teď harmonizace. Já bych rád, abychom harmonizovali přístupy u složitých vyšetřování, jak postupovat efektivněji, také v prostředí online, jak překročit naše hranice je tu také důležitá spolupráce s Eurojustem. Máme tam velmi talentované právníky, kteří mají také technické znalosti a rozumí těmto věcem. Myslím, že Eurojust má výbornou pozici. Může posuzovat situaci, může posoudit, jak zrušit různé právní přístupy, může připravit doporučení pro vás, pro nás, jak postupovat efektivněji. A myslím, že tímto jsem se vyjádřil k většině otázek, které jsem si zapsal. Já vám děkuji, pane Wilson, že jste eh, odpověděl eh, maximální množství otázky našich kolegů. Je to důležitá rozprava na téma bezpečnosti. Za malou chvíli se k nám připojí pan komisař. Takže eh, zazněla tu spousta věcí a, a třeba Twitter ze strany Europolu a vím, že jste eh, eh, teprve krátce eh, ve vaší funkci, takže vám přeji mnoho úspěchů do práce a děkuji, že jste se k nám dostavil. Vážení kolegové, uděláme si krátkou přestávku, než se k nám dostaví pan komisař v 10.30, takže v 10.30 se tu znovu setkáme.

Dear colleagues. Vážení kolegové, takže zahájíme bod číslo 7. Máme k dispozici pouze hodinu a 15 minut, takže bych rád co nejdříve začal. Tedy bod číslo 7, strukturovaný dialog s panem Julianem Kingem, komisařem pro bezpečnostní unii. Nebudu to nijak protahovat, abychom dali panu komisaři k dispozici maximální množství času. Již v září pan komisař oznámil, že by se chtěl eh, k nám a co nejdříve vrátit, aby k nám mohl opět pohovořit. Eh, jak jste asi zaznamenali, měl a má nabitý program protože i vy, mnozí z vás jste s ním v kontaktu, nicméně nyní je to tedy poprvé, kdy se vyjadří před naším výborem na téma bezpečnostní unie v rámci strukturovaného dialogu. Tedy v první řadě si vyslechneme pana komisaře, poté proběhne první kolo dotazů ze strany koordinátorů a poté dáme prostor dalším kolegům a byl bych rád, kdyby bylo možné eh, hovořit dvě minuty, můžete se začít hlásit již eh, nyní. Takže dvě minuty jak pro koordinátory, tak pro ostatní členy výboru. A pokud nám následně zbyde eh, dodatečný prostor, tak samozřejmě můžete pokládat další otázky. Pan komisař mi, je mi nápomocný tady v té organizaci, děkuji vám za to. Takže eh, nyní máte k dispozici nějakých 10 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji a děkuji vám za pozvání. Jak jsem již předeslal, a eh, jsem samozřejmě a, eh, a, mám určitou povinnost vám zodpovídat o, o mé práci a s některými z vás jsem hovořil individuálně, ale opakuji již nyní, kdykoliv, když budete potřebovat nějaký kontakt, tak prosím se na nás obraťte. Samozřejmě hovořím i formálně na plenárním zasedání, ale kontakty jsou možné i na neformální úrovni. Ano, nyní máme významný eh, týden, je to již rok od pařížských útoků a zřejmě ještě všichni si připomínáme ty strašné ukázky, eh, záběry z Bataklánu, eh, útoky eh, na kavárnu a následné útoky. A před rokem jsem tedy samozřejmě myslel na ty, kdo stále ještě trpí následky těchto útoků, tedy nejen samotné oběti, ale ti, kteří přišli o své milované, ti, kteří byli zraněni, ti, kteří utrpěli velký šok prostřednictvím tak strašlivých útoků. A reakce na oběti e, z Paříže byla opravdu Eh, neuvěřitelná, byla rychlá, byla efektivní a může být použita jako určitý model, který bychom nyní chtěli uplatňovat na evropské úrovni. V závěrečných fázích směrnice boji proti terorismu, jak víte, jsme a, a hovořili o tom, že v první řadě je třeba na pomoci obětem. V budoucnu, kdykoliv dojde k nějakému útoku, tak je třeba jim poskytnout opravdu dobře zacílenou pomoc. Uh, praktickou pomoc, samozřejmě psychologickou, emoční podporu. Toto je významný krok ke změně a myslím si, že je třeba zejména na pomoci tedy těm přímo dotčeným takže ehm, i přesto, že došlo k, za poslední rok k pokrokům, co se týče tedy opravdu efektivní bezpečnostní unie, tak ta hrozba útoku je stále přítomná, je tu neustála a navíc eh, tak nějak nepředvídaná. A, a mohu to mm, zase mm, zopakovat eh, že eh, v podstatě za ten rok vyplynulo, že v podstatě tu musíme jednat o třech textech eh, změny šengenského kodexu, to znamená prověřování všech cestujících na eh, externích hranicích, což je velice důležité vzhledem k tomu eh, riziku, zejména i co se týče návratu těch zahraničních bojovníků boj proti terorismu, to zahrnuje akce na nejrůznějších úrovních, samozřejmě vyhledávání zločinců, těch, kteří cestují mezi Irakem, Sýrií, a pak práce na směrnice o zbraních, abychom také měli text pro ty i poloautomatické zbraně, které nebudou v dob- oběhu nebo nebudou jednoduše dostupné. A, a navíc myslím si, že potřebujeme zapracovat na dvou oblastech, tedy způsoby, jakým teroristé zločinci operují a pak posílit eh, naši odolnost. Tedy tím, že budeme jaksi postihovat ten prostor, ve kterém působí teroristé. My jsme eh, připravili eh, program komise s určitými návrhy, tedy první řadě posílit naši eh, bezpečnost na externích hranicích. Už jsem zmínil význam těch systematických kontrol, ale jakožto doplnění tomu vstupnímu výstupnímu systému, eh, který jsme propracovali, komise také navrhne příští týden evropský systém pro informace a povolení při cestách. To budou také předběžné eh, kontroly pro ty, kteří budou vstupovat do šengenské zóny. V prosinci také komise navrhne první balíček technických vylepšení pro šengenský informační systém, eh, který tímto bude posílen tam na tom zapracovala vysoká skupina na úrovni expertů, o tom budu ještě hovořit. Pak kromě externích hranicích také pracujeme na jedné věci, která je asi střebodem vašich obav, to je posílení zabezpečení cestovních dokumentů. Tady k tomuto tématu představíme akční plán v prosinci. Také musíme jaksi stěžovat možnost teroristům financovat. Tady to je posílení mm, směrnice proti praní špinavých peněz. Tady budeme mít také akční plán, který má řešit právě otázku financování terorismu a, a také zakládání, vynakládání s nelegálními prostředky nebo prostředky, které pocházejí z nelegálních aktivit a zase posílení vnějších hranic. A dále potřebujeme také řešit samotné příčiny terorismu, to znamená zabránit eh, radikalizace, zabývat se eh, prevenci. Toto je zase zásadní pro zajištění naší dlouhodobé bezpečnosti, tedy pracovat i přímo v terénu za podpory finanční i technické ze strany EU a výměny e, z nejlepších postupů. Zítra proběhne e, konference na vysoké úrovni, kde se sejdou odborníci i e, kteří budou hovořit o tom, co jsme, čeho jsme již dosáhli a stanoví určité orientace pro nadcházející práci. Eh, v průběhu této konference se bude hovořit právě o i eh, sadě eh, nástrojů, která by měla pomoci v oblasti prevence komise i, i členské státy by měli mít určitý depozitář, prostřednictvím kterého si budou vyměňovat nejlepší postupy a komise zavede také program pro to, aby zejména mladí lidé eh, jak si se vyhýbali eh, radikalizaci. Tady v tomto vidíme opravdu velký závazek a je to významný bod na našem, eh, v, naš, v rámci našich aktivit. Dále musíme také jak si posílit naši odolnost. Tady spolupracujeme s příslušnými agenturami, za eh, posledních několik týdnů jsem navštívil partnerské agentury Europol, Eurojust, EUISA e a mohl jsem zaznamenat to eh, přispění, které poskytují a opravdu jsem mm, byl překvapen tím, jak kvalitně pracují a rozhodně je hodláme i nadále podporovat. Je třeba využívat tedy eh, příležitosti toho nového právního rámce, které má Europol v prostřednictvím toho posíleného střediska pro boj proti terorismu. Ještě v průběhu tohoto měsíce bychom se měli věnovat těmto tématům. Dále posilujeme spolupráci s Eurojustem, co se týče boje proti terorismu. Již proběhly první diskuze na zasedání Rady v Lucemburku um, v minulý měsíc a samozřejmě tyto diskuze budou i nadále pokračovat. Jak jsme již předeslali, nebo jak jsem předeslal, klíčové v mém mandátu je tedy implementace a, a prosazování práva. Tady to se nejedná jenom o porušování, snažíme se také navýšit e, prostředky i když samozřejmě musíme se zabývat i otázkami porušování, ale zejména tedy komunikovat s členskými státy o tom, jak je plněno to, na čem jsme se dohodli. Budeme mít tedy detailní plán, který se týká PNR a měl by být připraven do jara 2018. Rád toto ještě více do detailu um, Eh, projednám, pokud si budete přát. Dále eh, skupina na vysoké úrovni pro o informační systémy a interoperabilitu. Na úrovni této skupině se hovoří o vylepšení kvality údajů, eh, které zpracovávají například naši pohraničníci, celníci a dále oblast eh, určitého rozhraní, bezpečného rozhraní na evropské úrovni, takový jednotný portál, kde se budou soustředovat veškeré evropské databáze, aniž by se tedy eh, to byly dotčeny otázky přístupu a příslušná pravidla. Dotazoval jsem tuto expertní e, skupinu a požádali, aby nám poskytli takový první předběžný e, text a takovou zprávu s hodnocením. Ta by k nám měla dorazit v prosinci. Rád to následně také s vámi projednám. A pane předsedo, vím, že už mluvím dlouho, ale ještě e, jeden závazek který jsem učinil hned na počátku při tom prvním setkání, tedy komplexní hodnocení politiky boje proti terorismu. S zájmem jsem si přečetl usnesení parlamentu z roku 2011, kde jsou ambiciozní doporučení, co se týče tohoto zhodnocení. Já bych chtěl říci, že takovým mým cílem je, abych tedy měl první soubor závěrů, prostřednictvím kterých se zaměřím zejména na efektivitu evropských politik, pro to, abychom ochraňovali naše občany, aby toto bylo připraveno do první poloviny příštího roku. A, a doufám, že eh, zase toto bude přínosné. Budeme spolupracovat s vámi, s dalšími institucionálními partnery, s veřejností a dalšími významnými partnery prostřednictvím třeba workshopu. A samozřejmě veškerý přínos z eh, všech stran je více než eh, vítaný a budeme na tom tedy pracovat v nadcházejících měsících. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost a tuto příležitost. Děkuji, pane komisaři. Kolegové, máme velice dlouhý seznam řečníků, takže já teď seznam uzavřu a požádám vás, abyste se drželi dvou minut abychom si mohli vyslechnout i odpovědi pana komisaře. Začneme koordinátory, paní Micula, paní Apple. Ernst and Mrs. Sargentini, and we begin with the EP. A začneme ALS. E paní Micula. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji komisaři za to, že si udělal na nás dnes čas. A ještě jednou děkuji za vaše poslední snahy v nedávných měsících, aby se vylepšila bezpečnostní situace v Evropě. V celé Unii stále slyšíme, že lidé se snaží zneužívat strach našich občanů a smyšují migraci s terorismem. Já myslím, že to není moc podložené. Migrace a terorismus jsou dvě samostatné věci, které vyžadují různý přístup. A já vím, že stejný názor máte i vy, pane komisaři, a také řada členů tohoto výboru. Toto jsou věci, proti kterým se musíme postavit, ale eh, schovávali bychom hlavu do písku, kdybychom, a umočili bychom populistickému hnutí růst, kdybychom ignorovali realitu. Každé masové hnutí na, zahr- na vnějších hranicích Evropy sebou nese určité riziko a to my jako zákonodárci musíme vědět a reagovat na to. Obavy z bezpečnosti mezi našimi občany panují a státy musí plnit svou povinnost na vnějších hranicích. Pokud máme nějakým způsobem tyto obavy rozptýlit, a v tomto ohledu ten systém vstupu a výstupu a informace o cestujících a systém schvalování je zásadní. Znamenalo by to předběžné bezpečnostní prověrky pro státní příslušníky třetích zemí, kteří vstupují do EU a podle nás by to bylo přiměřené a je to také moderní a nutný nástroj. Současně, jak se blížíme výročí pařížských útoků, musíme se poučit z minulosti a musíme zajistit, že naše policejní složky a ty, kdo to potřebují, budou schopni sdílet údaje, budou respektovat ochranu údajů a jejich informační systémy budou kompatibilní a budou moci pracovat společně. K tomu máme ještě hodně daleko. Naši občané musí mít nadále důvěru v systémy, které máme na vnější hranici, pokud máme zůstat o krok napřed před teroristickými sítěmi. A já myslím, že návrhy komise jsou dobrým krokem v tomto ohledu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Po teroristických útocích nebo obecně z hlediska měnící se bezpečnostní situace vždy čas od času musíme prověřit, jestli máme nějaká opatření, která už nejsou nutná, jestli je nutné posílit a zefektivnit využití toho, co už máme, a teprve potom můžeme zjistit, jestli jsou nutná další opatření k řešení nových výzev. Ale slyšeli jsme, že musíme začít třetím krokem. Mluvíme o nových opatřeních, jako je PNR. Po prvních útocích v loňském roce jsme zjistili, že máme nedostatečné sdílení informací uvnitř členských států, ale především mezi členskými státy. Poučení? Nejsem si tím jistá. Takže to, jak se informace sdílejí v jednotlivých členských státech a mezi členskými státy, se podle mě příliš nezměnilo. Jedna z otázek tedy zní, jestli máme nějaký vliv na to, abychom mohli prověřit, jestli pokud jde o policii v národních členských státech, pokud jde o počty a kvalifikaci, opravdu jsou připraveni řešit výzvy. Za druhé, pokud jde o sdílení informací, musíme do větší hloubky porozumět jednotlivým strukturám a tomu, jak policie pracuje v členských státech. Musíme tady posílit jakýsi program Erasmus mezi policejními příslušníky, nejenom na vyšší úrovni, ale i mezi těmi, kteří každý den pracují v terénu a potřebujeme větší spolupráci a více společných vyšetřovacích týmů, abychom lépe tímto věcem pochop, porozuměli, abychom si dokázali na každodenním pořádku v praktické práci vyměňovat informace. Pokud je o implementaci, zmínil jste, že tento systém je třeba vymáhat a musí se lépe využívat. Otázka zní, jak daleko jsme došli a jestli opravdu můžeme dokázat, že nová opatření jako PNR, vy jste zmínil, že zajistíte implementaci, ale já se ptám, jestli jsme si stále jistí, že tento systém přinese další hodnotu. Já ji zatím nevidím a už eh, končím, členské státy si to nemyslí, nehrnou se do naplňování tohoto opatření, o které tolik žádali. Já si myslím, že nejdřív musíme vylepšit všechny ostatní opatření, než dáme peníze na toto. Děkuji. Za EKR, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, v našem předchozím dialogu jsem se vás ptal na to, co si myslíte o návrhu komise na novou směrnici o střelných zbraních? Teď už probíhají trialogy a já chci otázku zopakovat. A ocenil bych konkrétnější odpověď než to, že usilujete o spravedlivý a vyvážený výsledek. Takže bude komise dále tvrdohlavě trvat na úplném zákazu a konfiskaci poloautomatických sportovních zbraní? přestože tento přístup hodně kritizoval Evropský parlament i Rada. A přestože žádná kriminologická studie nenaznačuje, že tento konkrétní typ zákonným způsobem získaných a držených zbraní představuje hrozbu pro bezpečnost veřejnosti, uvažuje komise o tom, že by respektovala princip EU, princip dobré legislativy, z vašeho krátkého úvodního vystoupení jsem nabil dojmu, že návrh komise se vám opravdu líbí, ale já si myslím, že je to falešný dojem. Děkuji. Děkuji. A za Alde paní Wikström, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, pane komisaři, že jste mezi nás dnes přišel. Já jsem velice ráda, že už teď se zavazujete ke strukturovanému dialogu s naším výborem. Je to nutné a že portfolio je pro nás velmi důležité. Za svou frakci to, co řeknu, je možná jako ohraná deska, je to stará, stará pozice ALDE, ale chci o tom mluvit znovu a jde o výměnu informací jako zásadní prvek pro účinnou bezpečnostní unii. Jsem ráda, že kolegové jako Roberto Mecola už o tom mluvili. Je důležité, aby se informace sdílely účinně a nemluvíme o tom, že bychom měli společnou evropskou databázi nebo že bychom rozšířili opatření na sběr údajů. Mluvíme pouze o skutečné výměně relevantních informací složek činných v trestném řízení mezi jednotlivými členskými státy. Mluvíme o schromažďování analytických informací na evropské úrovni. Na závěr úvodního vystoupení jste mluvil také o implementaci směrnice EU o PNR. A my skutečně litujeme toho, že členské státy se v tomto ohledu nezapojily. Vítáme váš závazek, že implementace této směrnice bude prioritou, ale všichni víme, že přidaná hodnota zřízení 28 jednotlivých národních databází bude, abych ta řekla, omezená, pokud ne, ne naprosto zbytečná. pokud nebude výsledek analýzy údajů PNR aktivně vyměňován, proaktivně vyměňován mezi členskými státy. To byla jedna z našich priorit při vyjednávání, ale naráželi jsme na jisté pokrytectví na straně rady. A proto se ptám, jaké konkrétní kroky chystáte na podporu členských států při implementaci směrnic EU o PNR, aby se zajistilo, že relevantní informace – z výsledků zpracování budou optimálním a účinným způsobem vyměňovány mezi členskými státy. A za naši frakci také navrhujeme další ustanovení ve stejné věci, stejně jako opatření, která mají zajistit povinnost vyšetřovat, pokud jsou sděleny relevantní informace. A to v rámci legislativního procesu eh, ve vztahu budoucí směrnici o boji proti terorismu. Doufáme, že jak komise, tak rada eh, budou mít pozitivní přístup k tomuto návrhu a že eh, svá slova přenesou do legislativního vývoje. A v tomto ohledu bude, pane komisaři, podle mě opravdu nutná vaše pomoc. Takže si držíme palce a přejeme vám hodně štěstí v diskuzích s členskými státy. Děkuji. For GUE, Cornelia Ernst, please. GUE, prosím. Děkuji, pane předsedo. A vítám mezi námi pana komisaře. Ráda bych se soustředila na dvě otázky. Moje první otázka deradikalizace. Dobře si vzpomínám, když jste řekl, že je důležité navrhnout opatření k deradikalizaci. Já tedy se ptám, co navrhujete? Neřekli jste k tomu zatím nic. Jaké jsou vaše strategické priority? Co byste chtěl posunout dál? Myslím, že to je důležité. Pokud se této problematiky nechopíme, můžeme uzavírat, jaká chceme rozhodnutí, ale ty problémy v oblasti bezpečnosti tak rozhodně nevyřešíme. A druhý bod, ten už byl zmíněn, prověření bezpečnostních opatření. To je dobré, že to chcete provést v prvním pololetí 2017. Ta bezpečnostní opatření, tak jak jsou, je třeba analyzovat, vyhodnotit, ale ráda bych věděla, jak k tomu chcete přistupovat, jakých kritérií chcete držet. A jste připraven bezpečnostní opatření, která jsou třeba protiprávní, nějak eh, změnit třeba máme tu dohodu EU-PNR s Kanadou a Evropský soudní dvůr ji kritizuje, možná ji také zneplatní. Jste připraven z toho vyvodit důsledky, reagovat na to? Jste připraven kriticky přehodnotit dohody PNR, které máme? Jste připraven daná opatření stáhnout, pokud jsou protiprávní? Bude to, to, to tak, také součástí vašeho vyhodnocení? nebo znamená vyhodnocení pro vás pouze přidávání něčeho nového? O tom jste mluvil hodně, ale ptám se znovu, co znamená kritické vyhodnocení? Znamená to také stažení opatření, když nic nepřinášejí, když jsou nesmyslná, nebo když je Evropský soudní dvůr zruší nebo budou protiprávní. Děkuji. Děkuji. A za zelené paní Argentíny, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaře Kingu, já myslím, že náš názor se liší, pokud je o to, jak zabezpečit Evropu. A vy jste nám uváděl celou řadu příkladů, jak budeme kontrolovat naše vnější a vnitřní hranice. Ale když se podíváme na ten dlouhý seznam teroristických útoků v Evropě a podíváme se na to, jestli měli teroristé evropské pasy nebo ne, ve většině případů to tak bylo. My máme problém uvnitř a to souvisí s naší společností. Mluvíte o odolnosti společnosti. Ale tato odolnost by měla být odolností, která řeší deradikalizaci a dává lidem nějaké vyhlídky v Evropské unii. Pokud máme sekuritizovat jenom to, že někdo překročí hranice, já myslím, že nebudeme účinní. Myslím si, že naše společnost tak nebude odolná. Ráda bych, abyste řekl něco víc k těm návrhům na deradikalizaci. Neříkal jste nic o šifrování, ale na vašem slyšení jsme o tom mluvili. A co to znamená? Znamená to, že komise opustila tu myšlenku, že bude regulovat přístup orgánů činných v trestném řízení, pokud je o šifrování. Můžete nám to vysvětlit? Byla kolem toho debata. My vítáme implementaci vyhodnocování politik proti terorismu a chceme se toho jako Evropský parlament účastnit. Nyní bych přešla ke směrnici proti praní špinavých peněz, protože to podle mě souvisí. Já jsem zpravodajka, spolu zpravodajka za Libe, a já myslím, že právě teď, v této chvíli, se eh, tato zpráva překládá. Ale je velice těžké pracovat na té části financování, teroristů v rámci té páté směrnice o boji proti teroristické činnosti, protože nemáme důkazy. Nevíme, co by bylo účinné. Já jsem vyzvala nejrůznější aktéry, aby nám to ukázali, ale máme tady oba handicap. Nejde o to, že Evropská komise má nějaké konkrétní údaje o teroristech a financování. Parlament k tomu nemá přístup. To je stále problém. A dokud nedostanu další informace, je velice snadné říct, že terorismus se dělá na koleně, takže když budeme sledovat peníze, nebude to řešení. A proto vás vyzývám, abyste nám dali důkaz. Děkuji. Pane komisaři, jestli chcete, můžete teď nejprve odpovědět na tyto otázky a potom si vezmeme druhé kolo, až odpovíte. Ano, já se pokusím reagovat na tyto otázky které jsou opravdu rozmanité. Pokud je o migraci a terorismus, já doufám, že všichni uvažujeme stejně, všichni tyto věci chápeme stejně a mluvíme o nich stejně. Znamená to, že jsou tady problémy, které se týkají zprávy migračních toků a ty jsou jiné než ty problémy, které souvisí s terorismem. A pokud tyto věci spojíte, týká se to propagandy, populistického nutí, pochlebujete Daeši. A protože tady jsou mnohem širší otázky, které se týkají migračních toků. Naprosto souhlasím s tím, co říkala paní Musula a myslím si, že je opravdu důležité, abychom ve svých sděleních tyto věci rozlišovali. Nicméně víme, že někteří lidé, kteří pracovali s Dášem a kteří se nás snažili poškodit, se pokusili vrátit nebo přijít do Evropské unie po stejných trasách, které využívá migrace. A proto je podle mě relevantní, abychom byli schopni jednoznačně popsat opatření, která přijímáme k posílení transparentnosti a účinnosti našich kontrol na vstupních místech. Protože to je část reakce na ty, kdo se snaží mylně spojovat otázky migrace a terorismu. Tím, že jim ukážeme, že máme účinnou kontrolu na vstupních místech prostřednictvím využití pobřežní stráže, podpory úřadů členských států, konkrétně v Řecku a v Itálii. A já bych tady využil eh, této příležitosti a poblahopřál eh, úřadům těchto členských států k jejich úsilí. Itálie podstatně navýšila poměr dokumentování a odebírání otisku prstů od těch, kteří přijíždějí. Víme také, že Europol přímo na místě v Řecku a bez dobré i v Itálii pomáhá podpořit národní orgány. V nutných a opodstatněných případech provádějí sekundární kontroly. Pokud je důvod dál toho, kdo přijede prověřit a provést s ním další pohovor. Ale týká se to i opatření, o kterých už jsme mluvili a mluvíme o nich nějakou dobu. Jde o posílení šengenského hraničního kodexu, jde o směrnici o boji proti terorismu, jde o systém vstupu a výstupu a ETS. Myslím si, že teď už můžeme přesvědčivěji mluvit o těchto věcech tak, abychom se postavili těm, kteří zastávají Dáš nebo zastávají se Dáše nebo usilují o propagandu. S paní Argentiny souhlasím, když říká, že nestačí sekuritizovat vnější hranici. Tím nemůže skončit to, co v této oblasti děláme. Musíme také nějakým způsobem ošetřit odolnost naší společnosti a výzvu boje proti radikalizaci a účinné deradikalizace. Já o tom s vámi neustále mluvím a mám v úmyslu v tom pokračovat, protože pro mě je to zásadní v našich snahách. Konference, která bude zítra, má stanovit nějaký soubor nástrojů pro efektivní strategie, to už jsem říkal. Jde o organizovanější přístup ke sdílení osvědčených postupů. Chceme vyzvat členské státy, aby vytvořili a podpořili úložiště osvědčených postupů, abychom dokázali zástupce občanské společnosti a zástupce lidí z terénu najít kdekoliv v Evropě a získat od nich poučení. Abychom měli také síť národních kontaktních míst, pokud, když někdo v nějakém členském státě bude mít problém, bude mít možnost obrátit se na ně a bude vědět, kam se má obrátit. A chystáme také novou iniciativu, a to Ren Yang. Cílem je vybavit mladé lidi k tomu, aby dokázali aktivně bránit radikalizaci, protože už jsme o tom mluvili. Já vím, že vy jste pracovali na tom, že je potřeba prostřednictvím vzdělání, výchovy a dalších prostředků zapojit mladé lidi a já jsem přesvědčený o tom, že někteří z našich nejlepších ambasadorů mezi mladými lidmi jsou samotní mladí lidé a my musíme najít způsob, jak je plně zapojit dlouhodobě, pokud je o deradikalizaci. Řada z vás se ptala na PNR. Já se nechci znovu vracet k vaší debatě. Ta debata byla celkem dlouhá, když jste si vytvářeli svůj postoj k PNR. Já vím, že ne každý si myslí, že všechny aspekty toho, co bylo dohodnuto, jsou dokonalé. Byste někteří z vás, o některých z nich mluvili. Já chci jako další krok, a jako první krok, zdá se, v hodnocení účinnosti toho, co bylo dohodnuto, implementovat, co bylo dohodnuto. Protože nevidím, jak si můžeme udělat názor na nějaké důkazy, a řada z vás zdůraznila nutnost tvorby politiky na základě důkazů, pokud nepokročíme v implementaci tohoto systému. Takže budeme pracovat na plánu implementace, souhlasím s tím. Já myslím, že eh, není dobré, že členské státy zaostávají v implementaci a do konce listopadu se s vámi a s členskými státy podělíme o zprávu, kde se budeme snažit poskytnout členským státům nějaká vodítka při transpozici této směrnice. Bude tam několik milníků a kroků, které podle nás představují klíčové prvky, které umožní zřídit systém PNR odpovídající směrnici. Takže například musíte zřídit takzvané PRU. Musíte jmenovat orgán, který bude jako tato jednotka, toto místo fungovat. Musíte najít technické řešení pro zpracování údajů PNR. Musíte zajistit personál. A samozřejmě k tomu patří také jmenování ochránce údajů, zprávce údajů. Musíte jmenovat orgán, který bude oprávněn vyžadovat údaje PNR a přijímat je. Musíte přijmout opatření, abyste zajistili, že budete mít vazby na nosiče, abyste dokázali získat ty informace a musí to být ve formátu, který dokážete zpracovat a sdílet. Tohle všechno vyžaduje jak praktické kroky, tak v řadě případů kroky ve vnitrostátním právu. Tyto milníky nemusí následovat postupně po sobě, nemusí, není to nezbytně chronologické, ale musíte najít způsob, jak všechny tyto věci vyřešit, pokud máte dosáhnout výsledku. A my chceme určit, jak na tom členské státy jsou, kde se musí víc snažit a také, a to je zásadní, co my, komise a další instituce a další členské státy mohou udělat na pomoc. A až to budeme mít hotové, tak o tom s vámi rád budu mluvit dál. Pokud jde o širší otázky hodnocení účinnosti, nemůžu vrátit čas, a nezastavím čas, to prostě nejde. Ale myslím si, že potřebujeme účinný proces pro to, jak vyvodit poučení a jak dospět, pokud možno, k nějakému názoru na základě podkladů, důkladů, pokud je o účinnost našich politik. A proto chci zřídit takovou tu strukturu pro hodnocení. Chci přitom s vámi spolupracovat. My navrhneme určité postupy pro třeba tematické semináře, nebudeme to procházet nástroj od nástroje, ale to tematické semináře, kde se tím budeme zabývat. A pokud vy máte nějaké návrhy, jak to postavit, velice rád se vyslechnu. Až budeme ty semináře mít, opravdu doufám, že se do nich zapojíte. Nebude nutné, abyste se stotožnili s každým prvkem vyhodnocení. Vy jistě také kriticky vyhodnotíte naše hodnocení, až dojdeme do příštího roku, ale rád bych vás poprosil, abyste se do toho procesu zapojili, do toho hodnocení. Já doufám, že poukážeme na zlepšení, která jsou možná. Já osobně nemám žádný filozofický problém s tím, že bychom došli k tomu závěru, že v některých oblastech toho nebudeme dělat víc, možná toho budeme dělat méně. Nemám filozofický problém s tím, že některé věci, které jsme dělali, možná musíme přestat dělat, nebo máme je dělat jinak, nebo je eh, zvrátit. Ale to se uvidí v průběhu tohoto procesu. Pokud je o konkrétní otázku střelných zbraní, o tom mluvil jeden z poslanců, je mi velice líto. Já jsem opravdu nadšený z postoje komise. Asi by vás překvapilo, kdybych měl jiný postoj. kdybych komise nepodpořil. Ale jak jsem uváděl, skutečně chci, abychom teď našli nějaký způsob, jak se společně dohodnout na tom, co v této oblasti budeme dělat. Protože já myslím, že uplynul víc než rok, nebo brzy to bude víc než rok od těch eh, tragických událostí a je opravdu těžké vysvětlit na veřejnosti, proč jsme se zasekli. Abychom dospěli k dohodě, musí to být dohoda, která bude přijatelná pro všechny, kterou se mohou postavit všichni, komise, státy i parlament. A já proto rozhodně nechci nějak omezovat tu velice podrobnou debatu, která teď probíhá, debatu o tom, jak nastavit účinnou kontrolu, ale doufám, že se nám podaří brzy dospět k dohodě a že tato dohoda omezí oběh plně automatických a upravených poloautomatických zbraní. A to tak, že to bude odpovídat jejich legitimnímu využití v jednotlivých komunitách a v jednotlivých částech naší společnosti. O to usilujeme a doufám, že se nám to brzy podaří. Kolegové, máme tady ještě jedenáct kolegů, kteří chtějí mluvit, takže pokud jste přišli později, už vás nemůžeme zařadit na seznam. Je vás jedenáct, nejde to. I u těch jedenácti budeme mít spoždění, takže těch jedenáct opravdu prosím o maximum dvě minuty a pokud se vám to podaří rychleji, opravdu by nám to pomohlo, abychom si mohli vyslechnout odpověď. Začneme panem Kojem. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Děkuji, že jste se věnoval otázce lepších lepších dokumentů. Je pravda, že k tomu máme kompetence, měli bychom na to pracovat. Eh, myslím, že bezpečnost v Unii se zajistí řádnou implementací toho, co máme, posouzením toho, co chybí a reakcí na to, jaká je situace. SIS 2 je výborným příkladem. Je to nejúplnější, nejvíce využívaný centralizovaný evropský systém. Zlepšit jej bude nejlepším způsobem, jak zajistit eh, vyšší bezpečnost pro občany. Brzy tam bude možnost ukládat otisky prstů, ale za poslední tři roky se ukázalo, že je potřeba něco zlepšit. Například povinnost členských států vnášet tam výzvy, varování. Mluvil jste o technických aspektech. Můžete říct, jaké zlepšení komise plánuje pro SIS? Děkuji. Děkuji. Paní Krisbeck, jste na seznamu. Hovořil jsem o těch, kteří přišli pozdě. Teď paní Keniči, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu komisaři, že mezi nás přišel. Musím říct, že skutečně vám chci poděkovat eh, za vaše prohlášení. Jsem stínovou zpravodajkou za SND pro směrnici o terorismu. Opravdu nám záleží na dotažení této práce, což vytvoří homogenní rámec pro účinný boj proti terorismu v EU. Také mám radost, že jste začal hovořit o podpoře obětí. Myslím, že to je velice relevantní otázka. Nicméně ten rámec trestního práva musí být doplněn o dlouhodobou strategii prevence. V této souvislosti jste mluvil o prevenci a zejména jste se vyjádřil ke vzdělávání mladých lidí, ale zároveň je tu problém radikalizace, ke které dochází ve věznicích. Chci se zeptat, jestli komise ve svém programu k tomu má něco konkrétního. Další aspekt je výměna informací. Také mám radost, že jste o tom mluvil. Také jste mluvil o další podpoře pro agentury Eurojust, Europol a Eur- Eulisa. Navštívila jsem je minulý týden a myslím, že je dobré a bude důležité zajistit, aby dokázali řádně implementovat příslušnou směrnici. Výměna informací. To je věc, proti které se mnohé země staví. Co je možné v této věci udělat? Nad rámec implementace prostřednictvím agentur činných v této oblasti. Poslední věc, na které mi velmi záleží, boj proti financování terorismu a zahrnutí tohoto tématu do směrnice. Stručně to zhrnu. Mluvil jste také o zahraničních bojovnících, Myslíte si, že máme dostatečné podmínky na to, aby EU posílila spolupráci se třetími zeměmi v boji proti terorismu? Které země by mohly být našimi partnery v této věci? Pan Bony. Děkuji, pane komisaři, za velmi komplexní prezentaci otázek souvisejících s bezpečností a unii bezpečnosti. Řeknu to otevřeně, protože v této diskuzi už zaznělo hodně otázek, takže otevřeně, jaký, jaké jsou překážky? Co čekáte od členských států? Myslím totiž, že pokud jde o úplnou implementaci směrnic, když hovoříme o výměně informací, výměně údajů, vyvstane řada problémů se členskými státy, ale to jsou znalosti, které potřebujeme. Nejde o to ukázat na konkrétní země, ale je potřeba, abychom využili těchto informací. Děkuji. Děkuji, paní Intvel. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři za to, že jste mezi nás přišel. Záleží, eh, těší mě, eh, že vám velmi záleží na spolupráci s Evropským parlamentem a už za své krátké funkční období jste navštívil tento výbor víckrát než někteří vaši kolegové za eh, celé mnohaleté funkční období. Nebudu hovořit dlouze. Líbí se mi, že jste zareagoval na usnesení z roku 2011 a rádi vám poskytneme podněty, které, eh, o které máte zájem. PNR. Za poslední roky eh, byla alokována částka 130 milionů euro. Tato částka byla alokována z rozpočtu EU na PNR. 10 milionů z těchto 130 je věnováno na propojení mezi systémy členských států. Nemusíte na to odpovídat teď, ale ráda bych znala podrobnosti o tom, jak se ty peníze vynakládají, jaké, jaké je spolufinancování se členskými státy a konkrétně ta inter, interkonektivita. Teď k PNR. Jak zajistíte, že údaje o účinnosti budou sbírány od prvního dne. Opačnou zkušenost máme u uchovávání údajů, kde členské státy mají poskytovat údaje, ale často se ani neobtěžují. Dále v bezpečnosti je nezbytné, aby členské státy spolupracovaly a vyměňovaly si informace, jak tu mnozí mnohokrát zdůraznili. Nemyslíte si, když mluvím o bezpečnosti, že je velké riziko, když některé členské státy zjevně nedostatečně dodržují legislativu, když není, nezajišťují právní stát. Komise se domnívá, že právní stát je v nich ohrožen Není to riziko pro všechny? A konečně podvody v oblasti DPH v souvislosti se systémem ETS, obchodování s emisemi. Zdá se, že desítky miliard euro byly vynaloženy aktéry v oblasti terorismu. Vede se k tomu národní šetření v Itálii, v Německu, ale také Nizozemsko je do toho zataženo zřejmě jakýmsi centrem. A opravdu mě tato informace překvapila, protože jde o obrovské částky. Doslova tady sledujeme pohyb každého eura, které vynakládají občané a to jsou velké peníze pro terorismus. Bude to komise vyšetřovat? Budete kontaktovat členské státy, které vedou vyšetřování? Děkuji. Pan Ano, děkuji, pane komisaři. Mám řadu otázek, mnohé už to zazněly, zejména k PNR, ale ještě bych to zopakoval z našeho úhlu pohledu a opravdu nám záleží na tom, aby se do toho komise pustila a zajistila, eh, že členské státy na tom budou pracovat, ty, které ještě nezačaly. Mluvil jste o deradikalizaci a mám radost z toho, že jste mluvil o té nejnižší úrovni a o osvědčených postupech, ale opravdu tady potřebujeme podporu. Podíváme se napříč členskými státy a sport je součástí kulturní diplomacie, který tu má velkou váhu. Jde o lidi, kteří jsou ohroženi radikalizací. Měli bychom se podívat také na profesionální sportovní kluby. Ty mohou hrát velkou úlohu. Také navážu na radikalizaci ve věznicích. Z toho, co pozorujeme, je zjevné, že v mnoha členských státech probíhá radikalizace právě ve věznicích. Máme o tom mnoha fakta. Samozřejmě podmínky ve věznicích nejsou nutně v kompetenci EU, ale bylo by zajímavé tady přece jenom udělat nějaký kus práce. Rád bych znal váš názor. Další bod. Vše, co jste popsal, je defenzivní. Samozřejmě to je potřebné, ale určitě jsou tu nějaké ofenzivní prvky. Řada hrozeb je externí povahy určitě ta inspirace, ta myšlenka zatím je externí, takže bych rád věděl, jakou práci budete dělat společně s vládami v jiných částech světa, zejména na Blízkém východě. Jak s nimi chcete spolupracovat v oblasti sdílení informací o potenciálním terorismu? Děkuji. Paní Gál, děkuji panu komisaři za prezentaci. Myslím, že se tu všichni shodneme na tom, že máte velmi důležitý mandát a tato funkce vám byla svěřena v pravý čas. Opravdu řešení těchto problémů je velmi složitý úkol. Mám otázku ke zprávě skupiny na vysoké úrovni o informačních systémech a interoperabilitě. Jaké úmysly s tím komise má? Jaké budou další kroky, až tato zpráva bude zveřejněna? Máte k tomu nějaký plán, cestovní mapu? budou následovat nějaké legislativní návrhy, které komise připraví, pak k implementaci PNR. To jste zmínil vy a někteří další. Ale v jaké fázi se nachází implementace? To se chci zeptat. Také jste mluvil o radikalizaci. Ráda bych zdůraznila problém radikalizace. Co můžete dělat proti radikalizaci prostřednictvím internetu? Myslím, že to je velice vážné. Děkuji, paní Krisbeck. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, kolegyně a kolegové, jen velmi stručná otázka. Když jste se ujal funkce před dvěma měsíci, mluvili jsme o kybernetické bezpečnosti. Zmínil jste koncept, který je z mého pohledu tak trochu zvláštní kyberodolnost. Od té doby bylo řečeno mnohé a já se chci zeptat, můžete o tom říct si něco víc, více podrobností, co plánujete v této oblasti, tváří v tvář narůstajícímu počtu piráctví, krádeže digitálních údajů, útoky v oblasti informací. Já v žádném případě nejsem odbornice, ale také je tu riziko propojených předmětů, které spolu komunikují a může dojít ke kybernetickým útokům. Takže jaké podrobnosti k tomu máte dva měsíce po té, co jste se ujal funkce? Děkuji, prosím, pan Dupré. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane komisaři. Tři připomínky. Mám radost, že jste posílil úsilí v oblasti efektivního provádění systému PNR. To je to nejmenší, co můžete udělat. Máme, jsme pod velkým tlakem, je to naléhavé téma. Máme tři položky, které budou v provozu na konci roku. Ale tento pomalý postup je skandální je to tím spíš skandální, že systém PNR má pomáhat k výměně informací. Takže já jsem před časem položil otázku komisi, ptal jsem se na podmínky této výměny informací a bylo mi řečeno, komise nemůže stanovit společné normy pro analýzu PNR nebo postupy pro kódování těchto údajů, protože by to omezilo manévrovací prostor členských států. Takže to je ale zavádějící, to, to je klamání lidí. Je potřeba si vyměňovat relevantní informace, relevantní údaje, ty příslušné jednotky. Je Není možné konstatovat, že informace o terorismu jsou takovýmto relevantním údajem? Dále, pokud jde o článek 7 eh, Schengenského hraničního kodexu, systematické kontroly Eh, všech, včetně občanů EU. Máme nejmenším sedm systémů eh, občanských průkazů, nebudu mluvit o Spojeném království, tam je to jiné, ale máme tu 27 systémů, 27 typů. Není možné zajistit změnu této situace. Občanské průkazy doklady totožnosti jsou nejvíce padělané, takže nebude jednoduché je kontrolovat. Skutečně je to relevantní v oblasti posílení bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, paní Loristen. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaši prezentaci. Mám otázku, kterou už položila paní Krisbeck. Chtěla jsem se zeptat na propojení s digitálním rozvojem. Jsme zvyklí mluvit o kybernetické bezpečnosti, ale když se podívám na rychlý rozvoj internetu věcí, digitálních služeb, elektronického obchodu, poštovních služeb, to všechno je v soukromé oblasti. Myslím, že se musíme šířeji podívat na digitální bezpečnost jako takovou. Dochází tu ke zlepšením, komunikujete spolupracujete s komisařem pro digitální oblast, protože tady se objevují opravdu velké nové hrozby. A druhá otázka se týká radikalizace, deradikalizace jako součástí toho informačního boje, který de facto provozují některé třetí země. Takže to souvisí s, se spravodajskými službami jde o to dívat se ne na konkrétní kroky, ale na systematickou, systematický postup, systematický přístup, systematické útoky na naši odolnost. Před eh, nějakým časem, dokonce v loňském roce, jsme od Europolu slyšeli o nové jednotce, která vytváří kontrainformace, kontranarativ provádí tu analytickou práci. Můžete se vyjádřit k tomu mezinárodnímu aspektu? Děkuji, prosím, Tias Dimero. Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat panu komisaři. Ano, bezpečnost je pro nás prioritou v boji proti těm, kteří se snaží poškodit naši svobodu, Nicméně prioritou tady je bojovat proti terorismu. A řeknu něco, co asi určitě nechcete slyšet. Mosul je v obklíčení raka a na tu se útočí a v podstatě jsou přerušeny komunikační způsoby mezi Rakou a Mosulem. Samozřejmě, že za to může Daesh, a um, jaká bude následující reakce. Uh, naprosto obrovsky násilná a zřejmě padne na naše území. Budou se snažit uh, v podstatě takhle obelhat ti, kteří byli poraženi. A já tady vidím jasně, kde se nachází bezpečnost, uh, kam pak spadají ty parlamentní a akademické debaty. Myslím si, že v tomto smyslu eh, můžeme ocenit určitá úsilí, jako je SIS, ale chci eh, zdůraznit ještě některá, některé aspekty těch společných úsilí. K tomu, co řekla paní Sargentidy, nejen, že se uh, musí napojit otázka financování na praní špinavých peněz. My tu totiž nemáme žádný uh, nástroj, uh, jak neutralizovat chavalu, tedy proto nemáme žádný nástroj. A pane komisaři, já bych chtěl vědět, v čem bude spočívat tedy to, co jste řekl, tedy že budeme komplikovat to financování terorismu. Pak otázka vstupu a výstupu. Já už nějakou dobu na této oblasti pracuji a vy jste řekl, že brzy bude předložen ze strany komise systém předběžných autorizací pro cesty. Abych rád věděl, v čem to bude spočívat. Dokážu identifikovat ten rozdíl, který je mezi uh, určitým dokumentem totožnosti a cestovním dokumentem, ale Tady se to eh, týká cestovních eh, dokumentů prostřednictvím nějakého eh, komunitního systému. Tady v tom bych mohl pokračovat, ale zejména bych rád slyšel vaši odpověď na tyto dotazy. Děkuji, paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji za vaši prezentaci a za všechny relevantní informace, o které jste se podělil. Zaměřím se na dvě otázky. První se týká předcházení radikalizaci. Myslím, že jste to zdůraznil plným právem. Zdůraznil jste obrovskou práci, kterou provádí síť RAN a je klíčové, aby orgány členských států využili těchto zkušeností a řešení, které tu vznikají. Také jste zdůraznil místní úroveň. Já jsem také přesvědčena, že tady rozhodující úlohu mají místní samozprávy, starostové a tak dále. Takže jak reagujete na tuto oblast, abyste se ujistil, že obstojíme v těchto výzvách. Druhá otázka se týká prevence radikalizace na internetu. Referenční jednotka Europolu pro internet se zdá být efektivní, ale jak povzbudit členské státy, aby se více účastnili práce této jednotky? Pak sdílení informací. To už zdůraznili několikrát, několikrát kolegové, ale ráda bych zdůraznila interoperabilitu údajů a systematické sdílení informací Vítám vznik skupiny expertů na vysoké úrovni, ale jaký máte cukr a byč? Jaké máte nástroje, aby tu členské státy dostaly své odpovědnosti? A pak je tu také otázka kapacit pro zpracování a analýzu údajů. Je zbytečné mít více údajů, pokud je nedokážeme využít. Máte nějakou analýzu nedostatků na této, oblast, na této rovině? Jak, jaká je efektivní příprava k využívání těchto nástrojů? Thank you and, um... Děkuji vám na závěr paní Jiménez Beseril. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se k nám dostavil. Myslím si, že eh, vaše role je velice důležitá, zejména proto, aby se zviditelnila agenda pro bezpečnost v době, kdy se navyšuje hrozba terorismu, které čelíme. Už to tu zmínili naši kolegové, i když to často nechceme ani slyšet, protože nikdo se necítí rád ohrožován. Já jsem se vrátil ze Spojených národů, kde jsem se setkala se zástupci a řediteli pro oddělení boje proti terorismu a oni na to nahlížejí tak, že současným velkým problémem je Daesh a když opustili Mosul, tak zřejmě se pokusí utočit na Evropu. To není nic nového, takže musíme být připraveni, ale eh, je, je třeba vědět, jaká je tedy definice terorismu. Nemáme tu žádnou jednotku pro boj proti němu v Evropě a e, v podstatě i při jednání s OSN. E, oni říkají, že neexistuje společná definice terorismu. Je to zásadní učinit ty čtyři roky prevence, ochraňovat, zabraňovat a, a následně tedy e, řešit. To jsou důležité kroky. Vyplynulo to i z toho našeho jednání na úrovni OSN a tam bylo zdůrazněno také, že je potřeba spolupracovat s třetími zeměmi. A ještě chci zdůraznit eh, významnost eh, a spolupráce nebo pomoci obětem. My tady pracujeme na jedné směrnici, která se týká právě obětí, ale zase nemáme tu žádnou řádnou definici již v té oblasti eh, článku. Byl tam článek 31, ale ten byl stažen a myslím, že bychom měli naléhat na to, protože eh, obětem bychom neměli směřovat jenom naši solidaritu. Eh, jsou zásadní v tom boji proti terorismu. A navíc ještě jednu věc. Evropské středisko koordinace a podpory pro oběti teroristických útoků. Vždy, když dochází k nějakému útoku, tak se to těžko nějakým centrálním způsobem koordinuje. Děkuji vám pane komisaři, pokud byste se tedy pokusil zodpovědět na tyto otázky, času nemáme na zbyt, možná některé byste mohl zodpovědět i písemně, takže prosím, jak se s tím vypořádejte. Já vám děkuji ještě jednou za to, jak se e, zajímáte o tato témata. Myslím si, že ostatně toto je tím samotným přínosem takovýchto výměn názorů, které doufám budou probíhat častěji. Také mám hodně eh, zaměstnanců, kteří mi pomáhají. A eh, k těm tématům, která tu eh, zazněla, vyvstávají pravidelně v otázkách, a již nyní se omlouvám, pokud vás nebudu správně identifikovat, vyvstala tu celá řada otázek. Samozřejmě nemusíte konkrétně odpovídat každému, takže v první řadě zazněly tu otázky napojené na cestovní dokumenty. Tuto otázku položila celá řada eh, kolegů, včetně pana Dieze de Mary. Ano, myslím si, že to je problém. Ano, jsou tu určitá omezení, i co se týče pravomocí, to je třeba respektovat v této oblasti, podobně jako v jiných oblastech. A jsou tu také otázky e, zabezpečení. Myslím, že tady v tomto bychom mohli e, nějak pokročit, e, tedy i s mojí kolegyní komisařkou Jourovou. Ehm, dokumenty totožnosti, ty jsou tady klíčovou částí, protože, jak velice dobře víte, evropští občané prostřednictvím svých občanských průkazů mohou ehm, cestovat eh, do a vně EU, také v rámci um, šengenské oblasti i některých třetích zemí. No a jak to říci jiným způsobem? Ne všechny tyto občanské průkazy splňují, řekněme, všechny ty zabezpečující podmínky či prvky. Některé so, dají jednodušším způsobem falsifikovat. A to není jenom otázka eh, národní bezpečnosti. A tady si myslím, že s tím musíme něco udělat. Takže eh, tady bych rád podpořil kolegyni eh, Jourovou v té studii, kterou bude provádět ohledně hodnocení dopadu, ohledně rezidenčních a identifikačních dokumentů za cílem tedy eh, předložit možný eh, návrh v příštím roce 2017, protože to je opravdu nadnárodní bezpečnostní problém. Pak tu zazněly další eh, otázky na to napojené týkající se těch podkladových dokumentů. Je to také otázka příslušných pravomocí. Pak další věc která tu zazněla asi ve dvou otázek týkající se SIS a co s tím uděláme. Ptal se na to pan Coelho a my jsme provedli eh, hodnocení z kterého by měl vyplynout takový první soubor eh, návrhů Říkám takový první, protože plánuji, že tu bude i takový druhý soubor návrhů, který samozřejmě prodiskutujeme s vámi, i jakožto výsledek práce skupiny na vysoké úrovni příští léto. Ale první z těch návrhů ve světle toho zhodnocení, které provádíme, bude zahrnovat i změny k vylepšení našich možnosti vyhledat osoby pouze na základě otisku prstů prostřednictvím nových druhů upozornění. Může to znít divně, ale doufám, že to bude znít eh, tedy eh, srozumitelně, tedy vyhledávání osob na základě otisku prstů a mělo by to na pomoci řešení eh, zločinu a také při prevenci eh, terorismu. A samozřejmě musíme zajistit, abychom tu měli příslušné pravidla, aby takovéto postupy jaksi nebyla v platnosti déle než nezbytně nutné. Za druhé bych chtěl upozornit eh, na lepší způsob prosazování těch rozhodnutí o návratu a rovnováze ve vstupech. To znamená, to jsou ty eh, vstupy do eh, systému SIS, pokud byl tedy někdo navrácen, nebo eh, týká se ho zákaz vstupu, tak prostě musíme zajistit, aby se nemohl vrátit. A tady zase je třeba zajistit, aby ty osobní údaje byly zachovávány prostě v tu nezbytnou lhůtu, která je zapotřebí. No a co děláme nyní v rámci první revize SIS? Zřejmě tady budou ještě další návrhy, ke kterým se tedy můžeme vrátit ještě v té nadcházející fázi v průběhu příštího roku. kolegyně Judici a další kolegové i paní Jiménez Beseril zmínili otázku oběti, o tom jsem se zmínil také v úvodním projevu. Samozřejmě máme tu, tu podpůrnou síť obětem, s, s nimi spolupracujeme, často se účastním jejich setkání. Tam se snažíme opravdu pokračovat v tom jasném zaměření na oběti, na jejich pomoci jim je to na našem pořadu jednání. Pak ještě jedna věc, taková obtížná, a to je práce s obětmi, abychom mohli abychom mohli vypracovat narrativ a prostřednictvím toho lépe bojovat proti terorismu. Prostě čím více těch jejich svědectví obdržíme, tím můžeme i na pomoci v tom samotném boji. Já myslím, že je to smysluplné vyslechnout si třeba um, svědectví matek, jejichž synové odešli do Iráku po následné radikalizaci co vyplývá tady z těchto svědectví, také to, eh, že je to důležité, že vůbec ta osoba eh, má možnost eh, k nám takto pohovořit. To znamená, ehm, někdy v podstatě ani necítí tu vůli se podělit o takovéto zážitky. Já jsem o tom hovořil proto, protože je to taková velice konkrétní, ale důležitá součást té naší práci proti radikalizaci. A další otázky, které tu zazněly, žádáte více informací o tom, co budeme dělat v rámci RAN, například ohledně vězení, eh, využívání sportu, a další eh, důležité otázky eh, jako ženy a děti, protože myslím, jak všichni doufáme, pokud dojde k nějakému pokroku přímo v terénu proti Daeši, pak nebudeme muset starat o ty eh, zahraniční bojovníky, spíše se budeme starat o rodiny. A myslím si, že tady se opravdu musíme posílit také ten kontext v rámci RAN, a otázka tedy věznic. Tady je rozsáhlá debata mezi členskými státy. Některé dávají dohromady ty radikalizované věznění, je zase tak nějak mm, rozdělují. Myslím si, že tady potřebujeme ještě hloubkovou diskuzi, výměnu informací o tom, prostě, jak eh, to probíhá v členských státech a vyslechnout si ty, kteří mají nejvíce zkušeností. Ještě jsme neučinili eh, mnoho nebo dostatečně mnoho ve využívání také sportu v, tě, v tom úsilím proti radikalizaci. Lidé, kteří jsou v terénu na úrovni komunit, tak říkají to, co i tady zaznělo. Sport je naprosto klíčový v tom, aby jsme eh, se dostali k mladým lidem tedy otázkou je, jak nejlépe ty mladé lidi eh, do toho zapojit. Musíme se opravdu kreativním způsobem zamyslet nad tím, jak využívat sport či jiné společenské aktivity za tímto účelem. Pak eh, tu byly otázky týkající se výměny informací a toho, jak využít tu eh, skupinu na vysoké úrovni a co bude pokračovat po výsledcích práce této skupiny. Řekl bych, že urychlíme práci této skupiny, místo abychom museli čekat do příštího léta, než budeme mít zprávu, tak ta zpráva bude připravena již letos v prosinci. Já ji s vámi projednám a pokud z toho vyplyne něco praktického, což doufám, že vyplyne, možná i dříve, tak určitě nebudeme čekat do příštího léta, než něco uděláme, ale připravíme tady ten následný program zase za spolupráce s vámi. Pak otázky týkající se radikalizace na internetu. Tady jsem chtěl zdůraznit význam a i této výzvy my eh, na tomto spolupracujeme s členskými státy a poskytovateli internetových služeb a internetových fórů. Tam se snažíme posílit to naše úsilí vůči radikalizaci na internetu. Evropské internetové fórum se setká v prosinci. Tady bych vás zase chtěl i povzbudit, pokud máte zájem, abyste se zúčastnili. Vím, že se o to zajímá pan eh, předseda o celou tu práci eh, skupiny na vysoké úrovni. Již došlo k pokroku, co se týče identifikace eh, a odstraňování materiálu na internetu. Je to IAE, také Interpol se o to zajímá. A některé tedy jsou e, trestného zaměření, to je třeba odstranit, některé ne. Tam je zapotřebí tedy zase vyjednávat s poskytovateli služeb o tom, jak to možná stáhnout a, a ten poměr těch hitů e, je tedy 9 z 10, to znamená výsledky jsou uspokojivé. 15 tisíc, eh, to může znít eh, jako hodně, co se týče eh, množství toho materiálu propagandy, ale je to taková kapka uprostřed moře z toho, co se pohybuje na internetu. A já doufám, že to internetové fórum se může využít proto, aby se rozšířil dialog s poskytovateli internetových služeb ohledně objemu celého takového toho materiálu, včetně zdrojů mimo uh, území EU. To je reakce i na ty mm, dotazy, které tu zazněla jako paní Lesling, která hovořila právě o spolupráci s třetími zeměmi. Myslím si, že to je opravdu velice důležitá práce abychom eh, prohloubili ten dialog o boji proti terorismu s třetími zeměmi, abychom si vyměňovali informace o tom, jak čelit propagandě zabraňovat těm materiálům a na tom eh, pracuje i paní komisařka Malstromová, i služba pro vnější činnost. Pak otázka financování terorismu, odhovořil o tom pan Diaz de Mera, i v tom prvním kole to zaznělo, i paní Sargentini o tom hovořila. Ano, jsou to velké výzvy, co se týče vylepšení naší práce na boj proti terorismu. I když jsou ty finanční částky nízké a představuje to opravdu eh, jít složitými cestami, tak přínosem tady je zmrazení těch prostředků a e, tady spolupracujeme s Europolem ohledně tedy i efektivitě té i spolupráci v těch vyhledávacích mechanismech financování terorismu a tady je opravdu velké množství nejrůznějších stop, které byly sledovány například po těch pařížských a bruselských útocích v posledním roce tady se může potenciálně eh, využívat i možnost tedy toho finančního sledování, ale pak je to otázka k projednání, zda proto budeme potřebovat nějaký evropský systém, který bude doplňovat ty stávající. O tom asi nebudeme hovořit dnes, ale v budoucnu se k tomu asi vrátíme. Pak eh, výzva eh, hovořil o tom pan Bony, o těch překážkách, které budou stát před námi v nadcházející práci. Ostatně vy sami o nich víte, narazili jste na nich v těch otázkách. Ty klíčové jsou je eh, vybudovat eh, klima důvěry, eh, které, prostřednictvím kterého můžeme tedy společně sdílet práci, vybudovat takové systémy, které následně tuto spolupráci umožní a spolupráce bude efektivní, ať to bude v oblasti PNR nebo jiných oblastí. Tady si to beru opravdu k srdci. Vše to, co řekl pan Depre, samozřejmě nemám konkrétní odpovědi na to nyní, ale vrátím se k tomu. A za třetí, pak jak zajistit řádnou implementaci těchto systémů. To stále se trvává, tady se nic nezmění a tady opravdu se sna- budu snažit z- i z vaší spolupráci eh, čelit těmto výzvám. Já vám děkuji, pane komisaři. Ano, opravdu jsme časově omezení, ale já bych chtěl říci, že si opravdu přejeme tento strukturovaný dialog ve věci uh, bezpečnosti, protože je naprosto zřejmé, že se tu hovořilo o otázkách implementace. Vy sám jste řekl, že se k tomu budeme vracet. Je to ta otázka PNR, otázka zabezpečení údajů. Samozřejmě i tady si přejeme hloubkovou uh, diskuzi v této věci. Rádi bychom tedy rozvinuli tento strukturovaný dialog a měli k dispozici více času, abychom toto vše projednali. Projednám to s našimi koordinátory a doufám, že tady budeme mít ještě příležitost. Nyní to bylo takové první kolo, takže vám za to děkuji a děkuji také kolegům za výtečné otázky, které položili. Omlouvám se těm, kteří neměli příležitost otázku položit. Ještě jednou vám děkuji, pane komisaři. Colleagues, sorry, sorry to keep you waiting to those of you. Kolegové, omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Pokud jsou všichni připraveni, můžeme okamžitě přistoupit k hlasování. Jenom si prověříme, jestli mají všichni hlasovací kartu. Pokud ne, dejte nám vědět teď, abychom mohli zaznamenat vaše hlasy. Máte všichni karty? Dobře. Takže přejdeme k bodu číslo 8, elektronické hlasování, smlouvy na dodávku digitálního obsahu. Zpravodaj Mariu Lauristin. Chcete něco říct? Já chci jen krátce připomenout, že je to vůbec poprvé, kdy se účastníme implementace nového nařízení na ochranu údajů. Takže v jistém smyslu stanovíme normu. A naším cílem ve výboru LIBE bylo dosáhnout toho, že nařízení o ochraně údajů bude plně implementováno a zohledněno ale pouze na základě jakési obecné, ne, nejenom pouze na základě obecné fáze bez újmy, ale půjde o konkrétní problémy, které se týkají digitálního obsahu. Je to všechno od hudby až po software. Ve všech těchto oblastech nařízení o ochraně údajů bude chápáno jako součást těchto nových postupů. Jsem velice vděčná všem stínovým zpravodajům, celému týmu. Pracujeme skutečně pozitivně, shodli jsme se. Většina z nás se účastnila vytváření tohoto nařízení a pocitujeme svou odpovědnost, takže děkuji, je to komplikované, hlavně protože je to nová věc, ale snad budeme mít dobré výsledky. Děkujeme, Mariu, a přistoupíme k hlasování. Kolegové 8, 8, 88 hlasujeme. Hlasování není zahájeno? Je, teď je zahájeno aby ještě Ana Gomeš stačila stačit kartu do přístroje. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnout návrh 9. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat návrh 10. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. 89 hlasujeme. 90 hlasujeme. Devadesát. Pozměňovací návrh devadesát Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 91. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Kompromis 1. Hlasování zahájeno. Hlasování uzavřeno. Přijat. Návrh 93. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jsou tady nějaké komplikace? Všechno je v pořádku. Kompromis 2. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Já se směju. Nevadí vám ELS, že pan Kvejo nehlasuje? Oba nám to připadá, vím nám to připadá zábavné. Dobře, kompromis 11, hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Kompromis 11, ano. A byl přijat. Návrh 106. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis 3. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 112. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 113. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 115. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 116. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut návrh 117. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut kompromis 4. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 122. Hlasujeme. Omlouvám se. 121 a 122 jsou shodné, totožné, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuty. Návrh 123. 124. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijaty. Kompromis 5. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis 6. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 15. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 128. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. 131 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat návrh. 132 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 134. Hlasujeme. Návrh. Za Hlasování uzavřeno. Přijat. Návrh 135. Eh, Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 136, hlasujeme. Omlouvám se, 130. 136 a 137 společně hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijaty. Návrh 139 hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Návrh 140. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Návrh 141. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 142. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Zamítnut. Kompromis 7. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis 8. Hlasování zahájeno. Uzavřeno. Přijat. Návrh 151. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 152. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 17. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 153. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 154 a 155, totožné, hlasujeme. Uzavřeno. Přijaty. Návrh 156. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Návrh 157. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 158. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 159. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 160 a 161, totožné, hlasujeme. Uzavřeno. Přijaty. Návrh 162, hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Kompromis 9. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Kompromis 10. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 19. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. 172. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 173. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 174. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 175. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 176. Dílčí hlasování. První část. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijata. Druhá část. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnuta. Úvodní ustanovení. Bohužel je nemůžeme vzít společně, takže návrh 21. Hlasujeme. Zavřeno. Zamítnut. 22. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 23. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 24. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. 25. 25. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 26. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnout. 27. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnout. 28. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. 29. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 30. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 31. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 32. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 1 a 33, totožné, hlasujeme. Uzavřeno. Přijaty. 34. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 35. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 36. Uzavřeno. Zamítnut. 37. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 38. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 39. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 40. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 41. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Kompromis 12. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 47, úvodní ustanovení 15. Hlasujeme. Úvodní ustanovení 15, návrh 47. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Úvodní ustanovení 17, návrh 49 a 50. Totožné. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijaty. Úvodní ustanovení 18, návrh 51. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Úvodní ustanovení 21, návrh 52. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Úvodní ustanovení 22, návrh 4. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Úvodní ustanovení 23, návrh 55. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Kompromis 13. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Úvodní straně 27, návrh 6. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 61, 63 a 64 společně hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnuty. Návrh 66 hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 67 hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 68. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 69. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 7. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 70. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. Návrh 71. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. Návrh 74. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 75. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. 76. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 77. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijat. 78. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 79. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 80. Hlasujeme. Uzavřeno.

Tak ne, kolegové, ještě jednou 82, 83 a 84 společně. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuty. 85 hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut 86. Hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnut. 87. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a byl přijat. A teď hlasování o textu v upravené podobě. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat, 41 hlasů pro, 4 proti a 2 se zdrželi hlasování. Blahopřejeme. So, so we go straight to the next floor. Takže přecházíme k příštímu k dalšímu hlasování. Thanks. Ah, these are nice ones. A teď už jsou to samé příjemné věci. Myslím, že to je všechno v Pacifiku, že? Paní Gabriela, je to všechno v Tichém oceánu? Ne. Tak to jsem se trošku zasnil. Dobrá. Teď jsme tedy u devátého bodu. Různé zprávy a dohody, dohody mezi EU a různými republikami. Nejprve republika Kiribati, zrušení vízové povinnosti, Dále tu máme Mikronézii, Šalamounovy ostrovy, Maršalovy ostrovy. Paní Gabriel, chcete před hlasováním říct si pár slov? Děkuji. Já bych chtěla jen poděkovat eh, kolegům a možná se usmíváte, ale jsou to sice maličké státy, ale jsou součástí skupiny AKP. A skupina AKP je jediná, eh, které máme institucionální vazbu prostřednictvím dohody z Kotonu. Je tedy potřeba vyzvat, vyslat pozitivní signály, zvláště když je řeč o vízech. Děkuji. Ano, přesně tak. Také jde o tu ostrovní, ostrovní situaci a tak dále. Takže budeme hlasovat. Nemůžeme hlasovat unblock. Skutečně tím bychom určitě urazili Mikronézii, Kiribati a Tuvalu. Takže budeme hlasovat individuálně. Projdeme to rychle. Nejprve Kiribati. Všichni mají před sebou Kiribati, zahajují hlasování. Vědí všichni, kde se Kiribati nachází? Samozřejmě, že vy to víte. Hlasování je u konce. Schváleno. Gratuluji. Dále Mikronézie. Zahajuji hlasování. Kolegové, zahajuji hlasování Mikronézie. Končím hlasování. Schváleno. A teď hlasujeme Opět ve věci zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty Tuvalu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42 hlasů pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. A konečně Šalamounovy ostrovy. Hlasování je zahájeno. Šalamounovy ostrovy. Končím hlasování. Schváleno 44 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. A konečně na závěr Marshallovy ostrovy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 43 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji paní zpravodajce. A tím končím hlasování jako takové. Děkuji za vaši trpělivost. Zároveň je to závěr dopolední části zasedání. Děkuji vám všem, uvidíme se odpoledne ve tři hodiny.